So, sind wir denn vollständig alle da? Takže už jsme tady všichni. Takže, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás velice srdečně přivítal v Evropském parlamentu na našem slyšení k Evropské patentové ochraně. Za panelem tady nahoře sedí tři zpravodajové, pan kolega Rabkaj za text nařízení, pan kolega Baltazar týkající se jazykové problematiky a já jsem kompetentní za příslušný soudní systém. A dovolte, abych tady přivítal všechny experty a skutečnost, že jsme začali poněkud později, znamená, že představím ostatní, až budou mít své respektivní přednášky. To nám uspoří trochu času. Vítám tady také zástupce polského předsednictví a komisy. A domnívám se, že potom v rámci otázek a odpovědí dáme i radě, i předsednictví rady, i komisi možnost přednést jejich stanoviska. Dovolte, abych ještě na úvod poznamenal, že jsme se domluvili mezi zpravodaji, že 17.30, že se nám vůbec podaří dospět až tak daleko, nebudeme dělat žádnou prezentaci zpráv my si myslíme, že nemá cenu tady držet prezentace. My chceme společně s vámi reflektovat, abychom na listopadovém zasedání potom mohli mít předneseny jednotlivé zprávy ze stran našich zpravodů. Dovolte, abych tady velice srdečně přivítal pana předsedu Evropského patentového úřadu pana Benoa Batisteliho a požádám ho, aby k nám promluvil jako první. Potom bude okamžitě existovat možnost, abyste kladli své otázky, po případě vyjadřovali svá stanoviska, protože pan předseda musí odejít a tudíž mu chceme dát také příležitost, aby si vyslechl vaše připomínky. A mým úmyslem je, aby po krátkém představení pana Jonese k tématu otázek patentového práva dali také příležitost pro pana Mesároše, který je zpravodajem z výboru pro průmyslové otázky, aby mohl přednést své stanovisko. A teď tedy požádám pana Batisteliho o slovo. Eh, pane eh, předsedo Evropského patentového úřadu, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, evropští poslanci, dámy a pánové, je mi velikou ctí, že se mohu dnes obrátit na váš výbor, abychom hovořili o roli evropského Eh, systému, eh, systému Evropské ochrany patentů s jednotným účinkem. Jedná se o veliký eh, projekt pro evropskou politiku inovace a znamená to možnost zvýšení konkurenceschopnosti v Evropě. Tato otázka jednotného patentu byla diskutována, jak sami víte, v jednotlivých členských státech celá desetiletí. A nyní se jedná o závěrečná rozhodnutí v Evropě. Evropa byla schopna vytvořit jednotný trh, kde funguje volný oběh zboží, výrobků, služeb, osob, Avšak jednotlivé evropské podniky musí překonávat různé překážky. Jedná se o určitou anomálii, o ekonomický nesmysl a je třeba toto napravit, chceme-li propůjčit našim podnikům možnost, aby mohli obstát mezinárodní konkurenceschopnosti, mezinárodní hospodářské soutěži. Eh, v době, kdy naše vlády čelí eh, veliké finanční krizi, není žádné pochybnosti o nezbytnosti posílit inovativní kapacitu Evropy. Je třeba chránit naše investice, výsledky našeho výzkumu a vývoje a to se musí stát naší prioritou. Evropa již v oblasti patentů má velice dobrý nástroj ve formě Evropského patentového úřadu. Dovolte, abych připomněl, že v roce 1978 založilo tento úřad sedm zakladajících států a dnes má Evropský patentový úřad 38 evropských států, z nich 27 členských zemí Evropské unie a rovněž takové země začleny jako je Švýcarsko, Norsko, Turecko. Evropský patentový úřad během těch 30 a něco let získal výbornou pověst v rámci ochrany patentů v celém světě. Jedná se tady o velice striktní ochranu patentů a naše patenty jsou kvalifikovány jako nejlepší na světě co do ochrany. Eh, připomínám vám, že eh, podle mezinárodní struktury naši žadatelé ze 60% nejsou Evropané. Eh, úspěch našeho úřadu je znám. Úřad má 7 tisíc zaměstnanců je to druhá veřejná evropská instituce po Evropské komisi. Mezi nimi pracuje 4 tisíce vysoce specializovaných inženýrů ovládajících tři jazyky a e, moderní technologie. Díky e, této síle zaměstnanců mohl Evropský patentový úřad pojednávat více než 235 tisíc žádostí o patent ročně a vyřizují se tyto žádosti do šesti měsíců od podání žádosti. Žádná jiná instituce pro patenty na světě není tohoto schopna a naše, vý, náš výzkum je jeden z nejbohatších na světě a přispěli jsme ke stanovení světových standardů. Nástroj, který se nazývá EPOC, byl používán a je používán ve 40 patentových úřadech na světě v takových státech, jako je Čína, Brazílie, Kanada, Austrálie a ve většině evropských států. Náš nástroj pro klasifikaci patentů a technologické literatury, který se nazývá ECLA, byl schválen také americkým patentovým úřadem a v současné době jsme v kontaktech s našimi americkými partnery, abychom usnadnili eh, jejich eh, přístup k našemu systému. Eh, také je třeba položit si otázku, uvědomit si, kdo by měl řídit budoucí komunitární patent. Eh, my jsme se obrátili na Evropskou unii a věděli jsme, že tady existuje tato snaha o zavedení jednotného patentového úřadu a já jsem velice přivítal eh, také to, že Evropská unie eh, nás vstřícně přijela a snažila se toto zrealizovat. Připomínám vám, že Evropský patentový úřad vydává 1,6 miliardy euro ročně po návrhu nařízení, eh, který budete vyskoumat, bude jednotný patent existovat v rámci jednotného klasického evropského patentu eh, podle úmluvy, podle Evropské patentové úmluvy, ale bude eh, udělen na žádost žadatele taková ochrana, která bude mít jednotný účinek. To znamená, že bychom tady měli daleko větší ochranu a to je důležitý moment pro úspěch celého návrhu. To umožní vynálezcům dodatečnou ochranu, co se týče již stávajících národních i evropských patentů. Dodatečná úloha, které čelíte, Eh, pardon, které čelí Evropský patentový úřad, se to znamená vybírání udržovacích poplatků, poplatků za obnovu a zároveň také zpráva kompenzačního systému pro za náklady na produkci. To je vám jistě známo. Jistě, je třeba rozšířit naše možnosti novými investicemi do lidských zdrojů a do materiálu, zejména do informačních systémů. A počítá se s tím, že první eh, patent s jednotným účinkem bude moci fungovat od té doby, kdy vy učiníte své rozhodnutí. Rád bych vám oznámil, že máme velice ambiciozní program pro strojový překlad, který umožní od teď do roku 2014 překládat z angličtiny nebo do angličtiny a zároveň ze všech úředních jazyků Evropského patentového úřadu, to je z angličtiny, němčiny a francouzštiny do 28 evropských jazyků, to znamená do všech jazyků členských států Evropské unie, ale také do dalších čtyřech jazyků neevropských, které se stávají stále důležitější pro světový systém patentů, což je čínština, japonština, korejština a ruština. Měl jsem příležitost minulý týden vést diskuze se svými protěžky z těchto čtyřech států a e, budem brzáhy podepíšeme kooperační dohodu, která nám umožní spolupracovat na realizaci tohoto nástroje. My se domníváme, že eh, první takto realizovali být k dispozici pravděpodobně do sedmi až osmi jazyků eh, do konce roku a bude to k dispozici na naší internetové síti zdarma 24 hodin denně. Je důležité, aby všichni zúčastnění mohli zdarma eh, požívat eh, tento nástroj. Dovolte mi, abych se také zmínil o jednom aspektu, který je nesmírně důležité a rád bych, abyste zahrnuli také naši zkušenost v této oblasti. Rád bych vám totiž učinil určitý návrh. První kapitola se týká zprávy a meziinstitucionálních vztahů. Evropský patentový úřad a Evropská unie již celou řadu let udržují velice intenzivní a plodné vztahy, zejména v oblasti společných kooperačních aktivit. Mohl bych tady citovat různé příklady. Dovolím si tady citovat program IPR2 v Číně, který se stal velkým příkladem velkým úspěchem a další program, který se používal pro kandidátské státy, které usilují o vstup do Evropské unie. Evropská komise se zúčastní všech zasedání správní rady Evropského patentového úřadu, kde eh, se představují nové návrhy. Co se týče patentu s jednotným účinkem, počítá se s tím, že státy s posílenou spoluprácí budou využívat stávající dispozitivy um, Evropské patentové umluvy, aby se vytvořil takzvaný Select Committee, který bude řídit uh, úkoly Evropského patentového úřadu. a také se bude zaobírat definováním ročních poplatků. Evropský patentový úřad eh, vítá tuto institucionální dohodu, protože to umožní účinnou práci Evropského patentového úřadu. A myslím si, že tyto návrhy by mohly zlepšit integraci institucí v lůně Evropské unie. Již jsem vyjádřil tento postoj veřejně a s potěšením mohu konstatovat, že váš zpravodaj pan Rabkaj navrhuje ve své zprávě, konkrétně v pozměňovacím návrhu ke článku 12 paragraf 3 a paragraf 4, kde se počítá s tím, že na jedné straně Evropská komise bude zastoupena v tomto Select Committee, v této přísně výběrové komisi, a že rozhodnutí výběrové komise budou také zahrnut a do jeho rozhodnutí budou zahrnovány také názory komise. Já velice vítám tento návrh. Parlament tím pádem bude moci být pravidelně informován a poslanci budou moci sledovat, jakou kontrolu eh, Select Committee vykonává ta druhá kolej, dovolíte-li, e, co se týče našich návrhů, se týká finančních ustanoveních. Finanční otázka byla vždy velice choulostivou otázkou, senzitivní otázkou, zejména v rámci tohoto návrhu, který se nebude týkat celé všech zemí Evropského patentového úřadu, v současné době pouze 25 z 38 členských států EPU. Jak víte, řídíme se zásadou rovnosti mezi členskými státy a neexistuje diskriminace. Evropský patentový úřad nemůže přijmout další dodatečné úlohy. Není možné, aby určitá skupina členů se dohodla, že budou něco dělat, leda v případě, že jejich rozhodnutí by bylo neutrální vůči rozpočtu. To znamená, že skupina států podpoří náklady, kteří, které budou eh, vy, odvozovány od dodatečných úlohů, úkolů. Pardon. Návrh komise, zejména ve článku 16 paragraf 1, se zaobírá, domnívám se, tímto bodem velice adekvátně protože formulace, kterou schválila rada, se mi zdá příliš vágní. Proto dám návrh definice komise, kterou také vlastně podpořil váš reportér, váš zpravodaj. Ehm, dalším důležitým prvkem je přerozdělování poplatků mezi členskými státy. Návrh komise zní, že členské státy by měly přerozdělovat eh, poplatky za eh, patenty eh, podle článku 16 odstavec 3. Jednáli se o to, že Evropa by měla skutečně rozvíjet takovou inovativní politiku, která bude důstojná tohoto jména, je třeba zabezpečit dobré přerozdělování na vybraných poplatků tak, aby mohly sloužit i malým a středně velkým podnikům a univerzitním a výzkumným výzkumným centrum. Protože je třeba, aby inovační centra mohla mít příležitost dát možnost aktivit svým vynálezcům. jak jsem řekl, proto, pardon, a třetí možnost, třetí moje připomínka se týká prostředků pro malé a středně velké podniky a pro univerzity. Snažíme se omezit formální zátěže, zejména malých a středně velkých podniků. Domníváme se na základě studie, která byla nedávno vypracovaná, že pro stejnou zeměpisnou ochranu, to znamená ve 25 členských státech, náklady za ochranu mezi klasickou evropskou ochranou, která je převrena 25 členských států a patentem s jednotným účinkem by mohla snížit náklady o 70 Tudíž se domnívám, že se jedná o významnou úlohu, která usnadní přístup k účinné ochraně patentů v Evropě. Evropský patent s jednotným účinkem poslouží všem hospodářským aktérům, nezávisle na velikosti jejich podniku, nezávisle na jejich formě, jsou-li veřejné či soukromé. Ale jistě bude možné udělat, udělat určité gesto, či skutečně vzít si jako prioritu pomoci malým a středně velkým podnikům. Je třeba kompenzovat náklady za překlad patentů z jednoho jazyka do druhého, protože zatím se to překládalo do těch třech jazyků a já se domnívám, že je třeba zjednodušit ten postup takovým způsobem, aby malé a střední podniky mohly zejména mít užitek z toho, jako malé a středně velké podniky, univerzity a samozřejmě nezávislí vynálezci a to, že by se zredukovaly tyto náklady za překlad. Evropský patent s jednotným účinkem by tedy měl zavést určitou kompenzaci za tyto náklady za překlad tak, aby, ale bude to možno učinit tak, zvýšily se poplatky za registraci patentů. Možná, aby se mohl zlepšit kompenzace těchto potlak, eh, poplatků, by malé a středně velké podniky, nezávislí vynálezce, univerzitní a výzkumná střediska, musíme vyslat silný politický signál vůči tomuto publiku, abychom je ujistili v tom, že jim tento systém umožní určité odlehčení jejich zátěže, protože se jedná o podporu všech evropských podniků. Domnívám se, že takovým způsobem by v rámci eh, jednotného eh, Business Actu, který byl schválen v roce 2008, umožnilo jeho nastartování na jaře v roce 2011. A proto se domnívám, že návrhy, které přinesl pan Baldassare v jeho zprávě, zejména ve článku 5 nařízení o jazykovém režimu s jednotným účinkem, jsou velice dobré a já je podporuji. A nyní závěrem dovolte, dámy a pánové, poslední bod, který zcela jistě se nech, netýká Evropského patentového úřadu, ale má zásadní význam pro rovnováhu systému evropského patentu. Jedná se o návrh budoucího soudu evropského pro patenty. Je třeba připomenout, že v současné době tady padla rozhodnutí a dokonce eh, i rozhodnutí, ke, kterém dojde, ke kterým dojde, mohou být rušena jednotlivými vnitrostátními soudy. Je třeba říci, že rozhodně nejsme v rámci jednotného právního systému, mohou být napadány rozhodnutí jednotlivými vnitrostátními soudy. Proto je třeba zavést takový mechanismus v našich 27 členských státech, aby tady byla stejná jurisdikce, abychom měli stejný definovaný rámec, rámec definovaný Evropskou unii. Není to pouze teoretická možnost. Nedávná aféra, která se týká jedné společnosti, vlastně se dostala před nizozemský soud. E, byl to patent, který byl přihlášen u Evropského patentového úřadu, stal se také nizozemským patentem a jako takový Eh, protestoval před nizozemským eh, soudem. Nizozemský soud dal jednu otázku Evropskému soudnímu dvoru nad výkladem příslušného článku a rozhodnutí soudu očekáváme v příštím týdnu když se jedná o evropský patent s jednotným účinkem, je důležité uvědomit si, že tady musíme mít skutečně sjednocený právní systém, kde budeme mít dostatečné právní záruky pro evropský patentový systém. Chtěl bych poznamenat, že, návrh evropské, že tento návrh o vytvoření Evropského patentového soudu je také diskutován ve vašem Evropském parlamentu. Já to vím a jistě by to znamenalo vytvoření velice dobré rovnováhy mezi několika zásadami. Za prvé, zásada přístupu ke spravedlnosti. A blízkost eh, malým a středně velkým podnikům, univerzitám a výzkumným centrum. Na druhé straně se jedná o zásadu vysoce technologické fundovanosti a e, Velice je třeba proto mít také kompetentní soudce pro tyto vysoce znalostní a vysoce expertní otázky. Jedná se tedy o vylepšení situace v této oblasti a my jsme vám k dispozici, abychom mohli diskutovat těchto návrzích je třeba dospět k rozhodnutí. Diskutovali jsme o tomto návrhu již celé roky a já se domnívám, že rovnováha dnes vyžaduje, aby e, došlo k takovému ustanovení. Je tedy třeba dospět k rozhodnutí, protože to je skutečně neodmyslitelný prvek, který by umožnil efektivní ochranu, jednotnou ochranu patentů v Evropě. Na závěr mi dovolte, dámy a pánové, abych ještě jednou zdůraznil, že návrh patentu s jednotným účinkem znamená opravdový pokrok v evropském systému patentů. Jistě umožní jejich účinek zatím a za prvé to zlepší účinek co se týče komplexnosti k těm, kteří mají těžký přístup to znamená, malé a středně velké podniky a výzkumná střediska budou mít lepší pozici a zároveň se jedná o překonání fragmentace v oblasti justice, která znamená, že potřebujeme centralizovaný systém je naléhavé vyřešit tyto otázky, protože Evropa není izolovaná ve světě. A zatímco Evropa diskutuje a snaží se najít co nejlepší možný systém, ostatní velcí ekonomičtí aktéři postupují. Nedávno ve Spojených státech došlo ke schválení, bylo to minulý měsíc, reformy patentového práva, což je jedna z nejvýznamnějších reform po 50 letech v USA. Oni se přiblížili k, evropskému, k evropské koncepci patentů System First to File, to znamená první vynálezce. To znamená, Amerika se hýbe, ale není samotná. Vezměme si příklad Číny i další velké aktéry v našem světě. Čína zavádí systém patentů s nejlepšími mezinárodními standardy a stála, stává se skutečně velkým aktérem v této oblasti. Mohl bych pokračovat v příkladech v tomto ohledu. Vezměme si například Brazílii nebo jiné země v tomto světě, který se hýbe, Evropa zůstává bez hnutí. A já si myslím, že je naší kolektivní odpovědností dospět co nejdříve k rozhodnutí, protože vysoce technická práce již byla vykonána a já si myslím, že to dlužíme našim podnikům. Musíme pro ně vytvořit řádný právní rámec tak, aby, aby mohli používat systém, který bude efektivní v celosvětovém srovnání. Evropský patentový úřad bude podporovat tento návrh nejlepším možným způsobem ve službách evropských inovací. A můžete si být jistí, dámy a páni poslanci, že vám dáme veškeré nezbytné expertízy. Děkuji vám mnohokrát a samozřejmě jsem ochoten odpovědět na vaše otázky, budete-li si to přát. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám, pane předsedo Batisteli. Bylo to velice precizní a velice užitečné. O slovo se hlásí pět kolegyň a kolegů pro otázky. Pokud si přejete ještě obecnou rozpravu, tak bychom tady jel nakonec, ale nyní uděláme takovou výjimku, protože pan Batisteli musí brzy odejít, takže pan Mešaros má slovo jako první. Prosím. Děkuji, pane předsedo. A e, děkuji panu Batistelimu za e, velmi e, zajímavý a informacemi nabitý příspěvek. Hovořil jste o celé řadě věcí, o nichž jsem nevěděl, což mě velmi těší, protože jsem zpravodajem zprávy za výbor ITRE, který bude tedy připojen ke zprávě pana Rabkaje. My se teď nacházíme v situaci, která je neudržitelná v oblasti tedy průmyslu. Je opravdu nutné to nějak řešit a vytvořit jednotný evropský patentový systém z tohoto, a toto řešení tedy musíme nalézt tak, aby bylo velmi jednoduché a efektivní. Potřebujeme posílit konkurence a tak dále. Ale řekli jste, že nemáme hovořit, máme spíše se ptát, takže dovolte otázku. Ehm, řekl jste, že došlo k poklesu přihlašovaných patentů či žádostí přihlášek o patenty. Ehm, s tím je potřeba něco udělat. Chtěl bych potvrdit to, co předchozí řečník řekl, že finanční prostředky na patentové přihlášky. Eh, to je tedy nedostatečné, já k tomu tedy eh, položím dotaz a požádám o vysvětlení Eh, požádám tedy o vysvětlení, jak přesně by mělo vypadat přerozdělování fondu, tak aby to bylo přijatelné pro EPO i členské státy, jaký by tedy byl nejefektivnější způsob, jak to, to eh, zařídit. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za tuto zprávu, kterou jsme si vyslechli, i když nabídka, kterou nám učiníte, kterou jste nám učinil jako expert a za kterou vám velice vděčíte, to myslím, samozřejmě se musíme uvědomovat, že ten, kdo není expertem v evropském procesním soudním právu, eh, protože eh, se domnívám, že pro naše znalosti eh, jako poslance na experty Eh, můžeme zapomenout na tu stranu, která není zajímavá z právního a procesního ohledu. Ale chtěl jsem se vás zeptat na jednu věc. Řekl jste, že je třeba, aby došlo k určitému významnému gestu ve prospěch malých a středně velkých podniků a ve prospěch snížení nákladů, aby se podnítila inovace. Ano, zdá se mi to dobré jako export a jako osoba, která je na výsost obeznámena s touto problematikou, máte právo to učinit. Ale dobře, a teď moje otázka. Nezdá se vám, že jako gesto, aby země, které jsme se cítíme jaksi vy vytlačeni z této dohody a aby bylo ještě, neby bylo lepší, aby vy jako experti v uvozovkách, protože vy nejste experti v evropském procesním právu, ale jste experti v patentech, proč nenavrhnete jeden jediný jazyk pro autorizaci. Proč nenavrhnete angličtinu v rámci Evropské unie? A potom, ano, teď se potom můžeme domluvit se severokorejskými a čínskými eh, kolegy stejně tak, když se nejsme schopni dohodnout se Španěli. Děkuji paní kolegyně Dixtry. Tak så mycket, herr Děkuji vám, pane předsedo. Ano, Diskutujeme zde velice významné otázky, je to také velice rozsáhlá problematika a já velice děkuji za informace, které jste nám zde podal. Dovolte mi, abych se zaměřila na dvě oblasti, které mě zvláště ježí, leží na srdci a mnozí o nich dlouho přemýšleli a lámali si nad nimi hlavu, protože e, zádrhel je vždy v detailech. Já bych se nyní soustředila na článek 6 až 9 v rozpravě a na to, co je tam uvedeno. A zde bych se chtěla ještě jednou zeptat. Teda, pardon, je to článek 69. A chci se zeptat, zda je možné, aby něco rozpro, rozporoval Evropský soudní dvůr, protože tak toto na mě působí, tak na to jsem se chtěla zeptat. A také by eh, mě zajímalo, co si o tom myslí Evropský patentový úřad. Kdyby to nyní už nebylo v nařízení o patentech, jak byste to hodnotili? A potom druhá otázka, ta se týká poplatků. Poplatků za soudní řízení, soudních poplatků. Jak vysoké mohou takové soudní poplatky být v případě sporu? Je tam určitá progresivita, je, existuje určitý poplatkový řád, je například e, určitá závislost mezi výší soudního poplatku a hodnotou, o níž je veden spor, protože se říká někdy, že není možné, ne, říká se, že není možné zahájit e, soudní řízení, pokud eh, nebyl zaplacen Eh, soudní poplatek, ale co když ta osoba nemá možnost zaplatit soudní poplatky. To je něco, co celou řadu osob znepokojuje, alespoň hm, takto reagovali lidé z mojí země, takže já bych chtěla položit tyto dvě specifické otázky a těším se na odpověď, ale obecně si myslím, že jsme na dobře cestě. Děkuji, paní Lichtenberger. Děkuji vám. Ano, kolegyně už před jímala vlastně moji otázku, protože ta situace je taková vágní. My sice hovoříme o evropském patentu, o patentu Evropské unie, ale de facto se jedná o delegování na určité těleso, které není EU. A když se podíváme potom na soudní příslušnost a strategie při vymáhání práva, tak to začíná být komplikované zde podporuji svoji předřečnici, například náklady s ohledem na malé a střední podniky, protože pokud o něco usiluji, pokud si něco přeji, tak jde o to, abych ochránila malé před těmi velkými, protože v poslední době zde došlo k eh, velice nepříjemnému vývoji. Tak se chci zeptat, jak to nyní vypadá, jak vypadají odhady očekávaných Eh, poplatku v případě sporů a jak se vyvíjí v souvislosti eh, ve srovnání se stávající situací a nakolik jsou eh, soudy přístupné. Děkuji, říká pan předseda. Nevím, zda se ptáte správného adresáta, ale dobře. Ano, my se ještě detaily dostaneme k tomuto tématu, ale protože to bylo uvedeno v souvislosti s velkým snižováním, tak by mě zajímal tento odhad, protože existují růz, jsou různí řečníci možná, že na to budou také pohlížet různě. Děkuji, tak nyní dáme panu předsedovi slovo, aby odpověděl na položené otázky. Promiňte, promiňte, ještě se tady hlásí paní Kastex. Ano, děkuji, pane předsedo té první intervenci své bych se ráda zeptala na následující věc. A sice na vztah mezi Evropským patentovým úřadem a evropskou legislativou. Protože určitým způsobem se tady tvoří evropský patent s jednotným účinkem a přitom to chceme vytvářet v rámci Evropské unie a v rámci evropské legislativy. To znamená, že se to stane titulem Evropské unie. A nejenom tedy bude se řídit tímto nařízením, o kterém hovoříme, ale bude podřízen vlastně celému souboru celé veškeré evropské legislativy. A rozhodnutí Eh, ke kterému dospějeme, například o otázkách hájení základních práv a všech otázek, které definují možnosti pravděpodobnosti, protože my jsme dost často o tomto debatovali v Evropském parlamentu. A co se týče logistiky, je třeba, abychom si uvědomili, jakým způsobem evropská legislativa bude respektovaná v tomto širším prostředí, kterému náleží i jiné státy mimo Evropskou unii. Děkuji. A teď pan předseda, prosím. Děkuji mnohokrát. Dali jste mi nesnadné otázky, ale týkají se jádra záležitosti a budu se snažit na ně odpovědět. Začnu tou poslední otázkou. Domnívám se, že je třeba podívat se na to, jaký byl vývoj. Podívat se zpět. Evropské státy se rozhodly v roce 1970 a připomínám, že posibilita Evropské unie pro dospění k dohodě o jednotném patentu ve smlouvách znamenalo odpovědnost předání této odpovědnosti mezi vládní úrovni a to znamenalo smlouvu, která by definovala pravidla zásad, na základě kterých by tento patent mohl být udělován. A Máme většinu členských států, které jsou zároveň členy Evropské unie v našem úřadu. To znamená, Evropská unie má legislativu v té a oné doméně a státy mimo Evropskou unii musí respektovat tuto legislativu. My ji respektujeme ve své substanční podobě v Evropském patentovém úřadu. Dán, dám vám příklad. Biotechnologie. Evropská unie schválila směrnici týkající se biotechnologií a Evropský patentový úřad byl mezi prvními, kteří ve svém pozitivním právu, to znamená ve svých pravidlech, které aplikujeme každý den, uskutečnit uplatňovat toto schválené právo o biotechnologiích, třeba že některé naše členské státy to nemají ve svých vnitrostátních pravidlech. Čili jednali se o stanovení pravidel, naši členské státy, které jsou vašimi členskými státy, mají odpovědnost respektovat rozhodnutí učiněná na úrovni evropské úrovně a my je uplatňujeme v našem Evropském patentovém úřadu pro naše každodenní práci. Co se týče celého souboru zásadních práv, toho, čemu se říká moralita, toho, čemu se říká společný právní evropský korpus, je respektován Evropským patentovým úřadem. Samozřejmě někdo může litovat, že Evropský patentní úřad není komunitární institucí. Je to prostě realita. Je to fakt. A nedomnívám se, že by bylo příhodné pro Evropu spochybňovat tento fakt, protože je to vlastně úspěch. Není jistě zapotřeba vám říci, že je třeba ukončit teoretické diskuse, protože Evropský patentový úřad byl nástrojem, který umožňuje ekonomické, pardon, evropské ekonomice disponovat nejlepšími patenty na světě a zároveň zvyšuje evropský vliv ve světě v oblasti patentů. Chtěl bych vás ujistit, že naše úmluva je jasná zakazujeme. Tel. Respektujeme například eh, tu směrnici o biotechnologiích a mohl bych tu uvést celou řadu dalších případů. Co se týče rozhodnutí Evropského soudního dvora, eh, v rámci stávajícího systému dáváme patentovou ochranu, tato, tento patent zůstane vnitrostátní národní ochranu a v rámci toho se stává tento patent, eh, se dostává do vnitrostátní odpovědnosti podle pravidel, tak, jak je třeba respektovat evropská pravidla a vnitrostátní pravidla. Problémem je, že to zůstává na té vnitrostátní úrovni a ctižádost Evropského soudního dvora je, aby toto bylo povýšeno na evropskou úroveň. A samozřejmě v tomto rámci je třeba, aby evropská jurisdikce skutečně měla tu kompetenci přenesenou z vnitrostátních soudů, abychom tady měli jednotný právní systém v oblasti patentů Dále tady zazněla otázka týkající se financování tohoto soudu patentového a eventuálních poplatků. To jsou samozřejmě zásadní otázky, ale bohužel já nevím, eh, protože ty kompetence ještě nebyly přidány. To, jsou, to je rozhodnutí, které musíte učinit vy jako evropské instituci. Eh, je třeba určit, jaký způsob financování by to mělo. Veřejné, komunitární, na to já neumím odpovědět. Eh, na to nemůže odpovědět Evropský patentový úřad. Já osobně se domnívám, že by bylo zapotřebí mít takovou úroveň financování, která by umožnila snadný a jednoduchý přístup k justici. Také jste se zmínili o prioritě vůči malým a středním podnikům a o jazykovém režimu. Mohu vám jenom říci, co je realitou. Více než 30 let fungujeme v Evropském patentovém úřadu v rámci tří jazyků a funguje to velice dobře. Je to účinné a vůbec nám to nespůsobuje žádné problémy ani našim uživatelům, což jsou evropské úřady a evropské podniky, ať už jsou jakékoliv. A máme na to celou řadu svědectví. Já se domnívám, že je možné vyslat gesta na adresu malých a středně velkých podniků. Já jsem vám navrhl jedno takové, a sice rekompenzaci za překlady, protože v tom systému, s jakým se počítá, máte například nějakou mnohonárodnostní společnost, která pracuje v angličtině, ale rozhodně nebude potřebovat nějaké extra překladatelské náklady eh, za uskutečnění překladu pro svůj patent, ale když budete mít třeba nějaký malý nebo středně velký podnik, tak tento bude jistě omezen ve svých možnostech. A já si myslím, že toto by bylo velice jednotné gesto, které by umožnilo snížení nákladu a které by umožnilo také dalším podnikům, které to budou potřebovat, fixovat tarify nižší úrovně. Také jste se mě ještě ptali na přerozdělování fondů co se týče přirozdělení fondů, eh, ročního udržování eh, udržovacích poplatků, tak je to 50 na patent a 50% na členský stát, ale já bych chtěl, aby těch 50% se užívalo pro inovatiku, aby se to nestalo součástí obecného rozpočtu členského státu, ale aby se tyto prostředky využily na realizaci takových činností, které umožní rozvoj a inovace v Evropě. Připomínám, že tyto peníze jsou přineseny a docíleny prostřednictvím vynálezců. Není to žádná daň, je to prostě vlastně odměna za službu, která byla vykonána a já si myslím, že toto by mohlo posloužit k financování inovací. Naše pozice je jednoduchá. My říkáme, že dodatečná úloha by měla být v samofinancování. A to je, domnívám se, možné. Co se týče toho přerozdělovacího klíče mezi jednotlivými členskými státy, to rozhodně nespadá do kompetence Evropského patentového úřadu, to je kompetence Evropské unie a jednotlivých členských států. Dámy a pánové, mm, to jsou tady dotečné odpovědi, které jsem schopen vám dát. Děkujeme vám, pane předsedo Batisteli. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu a tím je pan Steven Jones, který je z firmy Baker McKenzie, je odborníkem na patenty a nyní mu udílím slovo. Vážený pane předsedo vážení poslanci, dámy a pánové. Děkuji vám za vaše uvítání a milá slova. Jsem velice vděčný za to, že zde mohu vyjádřit svoje názory na danou problematiku. To znamená, že to, o čem zde budu hovořit, nezastupuje nutně názory e, mojí právní kanceláře, mých mandantů a nebo jiné organizace, do níž patřím. Ale jistě jsem studoval e, dokumenty organizací, které jste také obdrželi a rád bych zastoupil vyváženou pozici, níž se budete moci někteří přidat v rok 78 byl také rok, kdy vstoupila v platnost úmluva, Evropská patentová úmluva, a kdy měla vstoupit v platnost úmluva o komunitárním patentu, která ovšem samozřejmě platnost nevstoupila. Takže celou moji kariéru vlastně diskutujeme o jednotném patentovém systému je to už 33 let. Myslím, že dnes jsme eh, v okamžiku, kdy jsme vůbec nejblíže tomu, že by takový systém mohl vzniknout. Já osobně nemám vůbec žádnou pochybnost o tom, že zavedení takového jednotného systému by bylo pro evropský průmysl jako celek obrovskou výhodou. A vůbec ten vývoj, kterým jsme prošli za posledních pět let, k tomu si můžeme gratulovat. Mým úkolem dnes je hovořit o výzvách, které před námi stále ještě eh, stojí které brání tomu, či které by mohly bránit tomu, aby ten systém, eh, který se připravuje, eh, vůbec tedy měl maximálně dobré výsledky. Byl jsem požádán, abych tedy hovořil o výzvách jednotné patentové ochrany. Samozřejmě je zřejmé, že jednotný systém by, bude mít výhody eh, vůči žádné, nějakému takovému nejednotnému systému. Eh, v Evropě již existuje systém pro eh, udělování a mm, ochranu patentů ať už je to tedy pro velké společnosti či malá střední podniky. Je tu obecná schoda, že je tedy potřeba vytvořit takovýto jednotný systém, ale samozřejmě, že největší problémy jsou vždycky v těch potom eh, podrobnostech toho, jak by takový systém fungoval eh, v praxi. A je tady určité nebezpečí, že ten nový systém by mohl být vlastně horší než ta stávající situace, alespoň tedy pro některé uživatele. Evropská patentová úmluva, eh, jejími členy jsou tedy také členy eh, státy mimo Evropskou unii, ale systém, který se připravuje, vlastně se stahuje pouze na členské státy EU, takže ten nově vytvářený systém by vlastně vytvářel rozdíly mezi členy, eh, e, členskými státy EU a těmi dalšími neevropskými, či neevropsko unijními členy eh, současné, současně platné úmluvy. Největší výzvy Eh, toho jednotného patentového systému souvisí s eh, vytvořením jednotného patentového soudu. Patenty v zásadě vytvářejí eh, určité monopoly a je velmi důležité, aby tento monopol byl jednak řádně chráněn, ale na druhou stranu je důležité zajistit, aby takový patent nebyl nějak spochybňován tom je důležitá otázka tedy kvality těchto eh, patentů a ten eh, navrhovaný jednotný systém, jednotný patentový systém vlastně otázku kvality samo o sobě vůbec eh, neřeší. To to je problém, se kterým se potýká celý svět, není to specifické pro Evropu. Každý Vytvářený systém by tedy měl se především zabývat otázkou kvality. E, v případě, že by ta kvalita nebyla zajištěna, tak by se vytvářel systém, který jaksi nebude plně funkční, ve který nebude plná důvěra. Tato e, platnost nesmí eh, vlastně zavádět žádné mm, eh, rozpory mezi držiteli těch patentů a třetími stranami, tedy ve vztahu k výkonu práva. Angličtí právníci eh, toto obvykle tedy eh, vnímají jako velkou výzvu, ale určitě to platí i v jiných členských státech. Eh, kvalita, těch, kvalita toho práva a té ochrany je vlastně nejdůležitější částí bez, že navzdory vynikající práci těch patentových úřadů se stále ještě přiznává celá řada mm, patentů, které mm, budou potenciálně tedy spochybněny kvůli nízké kvalitě. Eh, ten problém eh, či některá řešení, která se navrhují, zejména tedy ve vztahu k těm obrovským spožděním v projednávání patentů, by mohla vést potom k ještě rychlejší práci a dále snižovat eh, tuto kvalitu. Dalšími nebezpečími jsou například tzv. patentoví trolové, které známe ze Spojených států, či systémy, které jaksi podporují vyhledávání co nejpříznivějšího soudu a to by měly být eh, další varování pro ten systém, který se snažíme v tuto chvíli vytvářet. Bylo by vhodné mít eh, jeden eh, ústřední soud. Ten by měl být maximálně nezávislý a vlastně zajistit maximální nezávislost toho eh, rozhodování. Samozřejmě ve chvíli, kdy eh, lidé budou vidět, že je tu možné vybrat si schoud, který mu bude více nakloněn, tak se zase bude podporovat to hledání co nejpříznivější soudní příslušnosti. Eh, naopak nejlepším vhodným řešením by bylo zajistit maximální uniformnost, maximální schodu ve vydávaných rozhodnutích. Ehm, takové řešení eh, či takové nebezpečí hrozily také tím, pokud tyto soudy budou vlastně ponechány v těch jednotlivých eh, státech. Další výzvou je efektivní využívání eh, zdrojů napříč Evropou. Je nutné, aby všichni uživatelé toho systému měli eh, přístup, aby to pro ně bylo vlastně, aby si to mohli dovolit eh, čím více zvyšují náklady a právní nejistota, tak to je velký problém jak pro držitele patentů, tak pro um, ti, kteří tedy toto právo, eh, mohou tedy narušit tu patentovou ochranu. Dále je důležité, aby případný soud eh, byl, fungoval tedy kvalitně a aby dohlížel na práci všech svých eh, dis, divizí. Nesmíme zapomínat na to, že patentový systém vlastně má podporovat inovaci a tvořivost. Současný prováděcí mechanismus, či pokud by tento prováděcí mechanismus byl povinný, tak eh, tam je nutné, aby tam byla příslušná přechodná doba. Pokud budou uživatelé nuceni využívat ten nový mechanismus eh, velmi rychle, tak to bude vlastně v situaci, kdy ten systém ještě nemá žádnou eh, důvěru, kdy ty náklady by mohly být vyšší. To, co se stalo, já mám vlastní zkušenost ze své praxe v době, kdy Eh, Evropský patentový úřad vlastně začínal, tak řada velkých eh, korporací neměla důvěru v ten nový systém a dále spoléhala na ty národní systémy, buď ehm, výhradně či paralelně s EPU. Eh, e Samozřejmě za nějakou dobu se tato nedůvěra vyřešila. Ehm, ty Národní ochranné systémy lze stále využívat, ale EPU už si dnes získal dostatečnou důvěru. Je e, potřeba, aby nedošlo k tomu samému, k čemu došlo u úřadu e, pro harmonizaci na vnitřním trhu ve věci ochranných e, známek, kde by tedy uživatelé E, nemají dostatečnou záruku, že jak si tento nový systém bude vyhovovat jejich potřebám. Spojené království Eh, má dále zkušenost s tím, že takovýto unitární, takovýto jednotný systém nemusí být nutně exkluzivním, jedinečným systémem. My jsme vytvořili nedávno patentové soudy na úrovni hrabství, které jsou tedy především pro malé a střední podniky a domníváme se, že spory, které jsou vyloženě místní povahy, by se možná efektivněji řešily na této lokální úrovni. Velkým problémem v Evropské unii je otázka jazyků a já to říkám teď, když tady okolo mě sedí skupiny eh, tlumočníků, kteří do 16 jazyků překládají to, co právě říkám. To je samozřejmě obrovská výzva pro eh, jednotný systém a bylo to výzva posledních 30 let. Jazykové otázky jsou v oblasti patentů mnohem eh, důležitější než v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů, protože u Eh, patentů je vlastně celý ten patent, ta podstata je v tom, jak je ten patent jazykově vyjádřen a výklad patentového práva či toho konkrétního patentu je v podstatě eh, otázkou jazykové analýzy a my dnes nemáme žádný jednotný systém na to, jak tyto výklady provádět. Jedna z mých profesních aktivit, kterými se zabývám, je také eh, psaní učebnic. Píšu učebnice o patentovém právu ve Spojeném království a právě v otázce výkladu vám eh, mohu tedy potvrdit, že výklad patentu je velmi složitý v jediném eh, jazyce. EPU eh, v tuto chvíli funguje ve třech jazycích a vlastně ta otázka jazyková je hlavním důvodem, proč Španělsko a Itálie se odmítají toho jednotného patentového systému účastnit. My bychom také mohli samozřejmě navrhnout používat eh, například jako angličtinu a jen chci upozornit, že to neříkám já jako angličan, ale že toto řešení podporuje řada dalších států. Možná bychom mohli navrhnout kompromis. EPU už 30 let funguje se třemi jazyky, zase, že fungují velmi dobře a není důvod, proč by to tak nemohlo fungovat i nadále. Další výzvou je zajistit, aby to obrovské množství judikatury související tedy s patentovým právem v Evropě, či s patenty v Evropě, vlastně nevytvářelo, či dále nebránilo, či dále se nějak nekomplikovalo, jako jaksi v důsledku toho jednotného systému. EP eh, e u vlastně neřeší dále také žádné otázky porušení patentové ochrany. Eh, je důležité zajistit, aby Eh, se patentové právo jak se nedostalo do stejných problémů jako ehm, ochranné známky, kdy eh, Evropský soudní dvůr byl požádán o výklad a vlastně eh, došlo tam k velkým zdržením a dalším komplikacím a celý ten systém je teď velmi složitý. Pan předseda EPU hovořil o tom, o E, směrnici, která e, byla předána ESD k výkladu a kdy se tedy ukazuje, že soud vlastně toto zatím nemá ve své kompetenci ani se nenavrhuje, že by takovéto výklady provádět měl. Myslím, že obecně lze říci, že jednotný patentový systém má napříč Evropou velkou podporu. V podstatě to podporuje konkurenceschopnost evropského Mm, průmyslu a vytváří to efektivní eh, prostředek pro řešení mm, patentových eh, sporů. Nicméně navzdory tomu pokroku, ke kterému v posledních pár letech eh, došlo, a to je vlastně pochvala pro komisi, která se tomu tématu už tak dlouho věnuje, nicméně ty současné návrhy by bylo možné ještě vylepšit. Jak již řeklo mnoho lidí, my jsme už eh, čekali jsme příliš dlouho na to, abychom se dostali do této chvíle a zde si dovolíme eh, parafrázovat amerického básníka Longfellowa. Je lepší eh, vybrat si čas na to, abychom to, co potřebujeme udělat, udělali pořádně, než abychom ten samý čas posléze strávili tím, že budeme vysvětlovat, proč se nám to nepovedlo. Děkuji. Děkuji. Eh, rozpravu otázky a odpovědi uděláme až na závěr. Nebudeme to nyní přerušovat, protože už máme sklus, takže my si vyslechneme všechny odborníky a potom uděláme společnou rozpravu. Takže nyní vítám mezi námi pana doktora Tomase Kýna. Někteří z nás už měli tu čest eh, vidět vaše soudní jednání v Düsseldorfu, takže někteří už vědí, jak to u vás funguje, ale nevědí to všichni, proto jsem velmi potěšen, že vás dnes mohu uvítat na našem výboru. Vážený pane předsedo, velice vám děkuji. Eh, doufám, že eh, má prezentace nyní technicky připravená, nebo snad ještě není. fast gesagt, so ist das mit den Softwarepatenten. Člověk by řekl, že tak to je i s těmi softwarovými patenty, no ale uvidíme, jak to s tou technikou dopadne. No. Er es noch.

Dámy a pánové, sekretariát je toho názoru, že to bude trvat dvě minuty, než provozníme eh, techniku, takže začneme panem Veronem a potom bude až pan Kühn. Takže vítám pana Verona mezi námi a dávám mu slovo a technikovém to mezi tím spraví. To nemám. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Trošku jste mě vzal nějak na rychlo teď, ale mezi advokáty by člověk měl být schopen zareagovat na všechno. Já jsem k vám chtěl prohovořit jako praktik a jako advokát, který je specializovaný na otázky patentového práva již řadu let a domnívám se, že právě z tohoto titulu jste mě taky pozvali. Také jsem se zaobíral otázkou mezinárodní jurisdikce patentů, protože Žijeme již četné roky eh, v rámci prostředí mezinárodní jurisdikce pro patenty kterou se musíme zaobírat, zejména vlastně Bruselem 1, který se stal nařízením a který nám umožňuje do určité míry eh, pojednávat otázky související s patenty v Evropě. Eh, s četnými přáteli, eh, patentovými advokáty, kteří se specializují na právo patentů, jsme vytvořili Evropskou asociaci patentových právníků a vy jste byl tak laskav, pane předsedo, že jste nám dal své požehnání, smíme to tak nazvat, protože jste se účastnil našeho první zasedání zde v roce 2001 v Bruselu. Pracovali jsme abychom se snažili sladit naše praktiky a podařilo se nám združit soudce specializované v oblasti patentů z nejrůznějších států v Benátkách a desítky let vlastně každý rok konáme fórum, kde se združují všichni soudci zaobírající se patentovými otázkami v Evropě, kde si vyměňujeme názory na nejrůznější otázky. Podařilo se nám také vlastně působit jako poradce komise při zpracovávání tohoto návrhu a mohu říci, že význam paní Frölingerové spočívá v tom, jak vehementně a otevřeně, upřímně a entuziasticky se snažila zpracovat tento návrh, její angažovanost nás skutečně oslňovala a vždy jsme u ní nalezli chápající přijetí. Čelíme dvěma velkým problémům. Je to problém jazyku, ale to není předmět mé poznámky dnes, ale dále systém právní. Systém jurisdikce je znám. Znamená to, že v současné době jste-li držitelem evropského patentu, který pokrývá různé státy Evropy a pakliže se stanete obětí padělku, můžete se muset angažovat ve více řízeních, ve více státech. Říkám můžete, protože to není vždy eh, povinné, pakliže padělatel je usídlen v jednom ze států Evropské unie, je-li Němec, je-li Nizozemec, bylo by možné pronásledovat ho v jeho státě a dospěl byste k rozhodnutí, které v skutku by se dotýkalo vlastně celého zdroje padělku, e, došlo by k tedy k postižení padělku u jeho zdroje. V tomto případě je tedy možné konat před jedním jediným soudním dvorem při bojování proti padělkům. Na druhé straně v jiném případě jednáli se například o čínského padělatele, který zaplavuje zbožím evropský trh, pravděpodobně bude nezbytné eh, konat ve více státech, ale pluralita akcí pro kvůli patentu je poměrně nečastá. Eh, podle našich informací můžeme dle předmětu mít zhruba 100 patentů, které se dostanou před soudní tribunál, kde si v Evropě a z nich pouze 10 se dostanou před dva soudy a z nich pouze 10 se dostane před tři soudní dvory. To znamená, že tady máme poměrně omezené rozdíly. Druhá potíž spočívá v tom, že neexistuje harmonizace mezi judikaturou a právem mezi nejrůznějšími evropskými státy. Německé soudy mají svou judikaturu, nizozemské soudy mají svou judikaturu a mohou mít různý výklad stejné článku Evropské patentové umluvy a může se stát, že patent bude vypadat rozhodnutí jinak podle toho, ve kterém státě bude učiněno. Minulý rok jsme měli takovou aféru, kdy patent, který se týkal očních čoček, byl prohlášen za neplatný podle anglického soudu, protože soud se domníval, že Eh, tento mm, eh, patent nebyl dostatečně popsán, byl také prohlásen eh, a na druhé straně zase v jiném soudě byl zase uznán za platný u francouzského soudu, který se domníval, že tato, tento vynález byl velice dobře popsán a že tady došlo k padělku. To znamená, tato situace není uspokojící, ale musíme si uvědomit, že podniky se prostě učí, si zvyknou žít, smířit se se situací a e, říká se, že e, všechna vejce se nehážou do jedné pánve. To znamená, že velký podnik má nějaký důležitý patent pro to, aby vyráběl něco, co je zásadního pro jeho podnik, tak samozřejmě ochraňuje spíše vnitrostátním způsobem svůj podnik, aby se chránil před riziky. A abychom mohli čelit tomuto problému, který bychom rádi vyřešili, chceme mít systém judikatury, E, nelze zapomenout na to, že je to skutečně nesmírně důležitá výzva, protože jsme v období, kdy chceme vybudovat systém, který nemá žádný ekvivalent. Bylo to vlastně, bylo, bude to poprvé v Evropské unii, kdy by judikatura vlastně řešila spory mezi e, e, mezi jednotlivými stranami a to zatím do této doby bylo nevýdané v rámci prostě eh, zása, jako zásadní záležitost Jedná se tedy o mimořádný projekt, který by tady nastolil evropskou jurisdikci, abychom řídili jednotlivé spory a e, jsou to vysoce technicistní záležitosti, protože všichni jsou si zajedno, že patentové právo není zrovna to z nejjednodušších, e, to nejjednodušší zpráva. Jedná se tedy o vytvoření jednotného právního systému, protože v současné době, pakliže pravidla platnosti patentů jsou dána Evropskou patentovou úmluvou, tak pravidla eh, týkající se padělků nejsou harmonizována a existuje tady rozdíl mezi právem vnitrostátním v jednotlivých členských státech. To všechno jsou skutečně velice zajímavé výzvy a Eh, my jsme hrdí, že můžeme činit tuto první zkušenost, ale domnív, my jsme, víte, jako nemocný, který se nachází na operačním stole chirurgově, a když chirurg řekne, no, my na vás budeme zkoušet novou operaci, ale jsme si jisti, že to bude fungovat. A někdy možná máme chuť říci, no, radši zkuste tu starou operaci, protože alespoň tam si můžeme být jistí, že ta vždycky fungovala. My jsme nesmírně hrdí, že Můžeme být průkopníky tohoto nového systému, ale zároveň jsme tak trochu zneklidněni a máme vlastně tři zásadní body, které nám způsobuje obavy. Ten první bod se týká zkušenosti soudce a dovolíte-li mi, abych zůstal v metaforách z chirurgického prostředí, eh, řekl bych, že soudci jsou tak trochu něco jako chirurgové patentů, a pravidlo, že specialista eh, chirurgický učí, je, že chirurgická operace má o to větší šanci na úspěch, když chirurg, čím více operací chirurg absolvoval. A to znamená, že se domníváme, že soudce, který soudil již mnoho sporů v otázce patentů, má jistě větší jistotu ve svém úsudku, daleko více než nějaký soudce, který čelí teprve počátku. To znamená, jste-li operován nějakým chirurgem, tak jistě budete dávat přednost takového, takovému chirurgu, který má za sebou tisíce operací, to znamená, budete se více jist, než když se dostanete pod nůž chirurga, eh, který vlastně operuje poprvé tímto způsobem. Proto potřebujeme mít zkušené soudce. A to je jeden z problémů, eh, který nám způsobuje starosti, protože systém, o kterém se v současném době diskutuje, znamená, že tady nemáme dostatečnou garanci pro dostatečnou zkušenost soudců v rámci jeho praxe, protože dnes každá praxe, která se bude účastnit tohoto systému, může reklamovat instituci lokální působnosti, třeba že tato země nemá vůbec žádnou zkušenost s tímto tématem. A proto pro soudce co se týče soudců, tady máme tedy určité obavy, eh, protože přece jenom nároky na kvalifikaci a zkušenost jsou enormní a zatím nejsou uspokojeni. A my jsme si jisti, že podniky a velké podniky budou hledět velice podrobně na tento problém, protože pro ně zkušenost chirurgova bude zásadní a nedodáme-li jim systém, který by je ujistil velkou zkušeností soudce, tak jistě nebudou vrhat všechna vejce do jedné té pánve, kterou my chceme tady teď vytvořit a budou se snažit zůstat radši u svých vnitrostátních patentů, protože budou se raději obrácet na vnitrostátní soudce. Druhý, druhou obavu, kterou máme, bych vám rád řekla, a to je zde skutečně nevyhnutelně nutné, aby evropská jurisdikce, kterou chceme vybudovat, je skutečně exkluzivní kompetencí pro veškeré otázky týkající se patentů. Protože nelze zapomenout na to, že zhruba 90 záležitostí patentů se děje mezi občany ve stejném státě. To znamená, že asi nebude nezbytně nutné mobilizovat celý ten aparát, který budujeme pro tento typ sporů. Čili žádáme určité přechodné období, které by nám umožnilo otestovat, oskoušet ten nový systém týkající se kompetencí eh, vnitrostátních v této záležitosti. A Poslední obavu, kterou máme, bych rád vyjádřil takto. Je to systém, že tady máme příliš mnoho možných opravných prostředků. My nechceme mít takový systém, který by nám umožnil tři soudní úrovně, tři úrovně jurisdikce, lokální úroveň, centrální úroveň a potom to patro kasace, čili odvolání které by bylo v lůně Evropského soudního dvora. My se domníváme, že se eh, nacházíme zejména v technické oblasti a proto eh, tam, kde, evropská publik, eh, pardon, kde se to může týkat evropské veřejnosti, nemusí být zrovna žádoucí, aby nějaký soudce nespecialista měl poslední slovo v nějaké výsostně technické otázce máme zapotřebují takové spravedlnosti, která bude předvídatelná. Mně se mnohokrát a v, za mou kariéru stalo, že jsem dal názor nějakému průmyslníkovi, který mi řekl, musím dát prostě určité, určitý počet milionů, milionů euro do jednoho podniku za nový, na nový výrobek. Mohu to udělat mm, s ohledem na e, tu, tuto žádost o patent, kterou dal můj konkurát, mohu to učinit nebo to nemohu učinit. Je třeba, abych měl nějakou předvídatelnou odpověď. Nebudete-li mi moci dát předvídatelnou radu, tak radši ty peníze budu investovat do něco jiného. Čili rád bych řekl, že my musíme vyvinout veškeré naše úsilí, aby náš nový systém byl předvídatelný, spravedlivý, ale hlavně předvídatelný. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane profesore, a děkuji také za to, že jste tak operativně převzal slovo. Jak vidíte, nyní technika konečně zase funguje, takže bych nyní Eh, předal slovo panu Quinovi, který, když navážu na to, co říkal pan Fenon, je takovým ten chirurg, aby se ujel slova. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, když se položíme otázku, jak má být eh, organizačně uspořádán nový patentový soud, jak by měl vypadat, tak bychom si nejprve možná měli rozmyslet, co by měl tento soudní systém poskytovat eh, plánují se reformy, vytvořit takový patent, který bude mít platnost po celé Evropské unii a e, i příslušný soudní systém. Vznik, mohl by potom vzniknout takový dojem, že jde o to, aby vznikl centrální patent, zatím e, co soudy budou hrát marginální roli, ale podle mého názoru tomu tak není. Patent, ať už je jak koli levný ve srovnání s získáním evropského patentu dnes. Pokud není možné ho eh, efektivně prosazovat, tak eh, vytváří dodatečné náklady pro držitele patentu. A podle mého názoru existují tři centrální požadavky, které musí být zajištěny soudem. Musí rozhodovat eh, s velkou znalostí věcnou. To tedy znamená, ten aspekt, že držitel eh, patentu, který investoval prostředky, eh, může prosazovat svoje práva. Má to ale i aspekt žalovaného. ten musí být ochráněn eh, díky kompetentnosti, věcné kompetentnosti soudu před nesprávným rozhodnutím. Další aspekt je rychlost rozhodnutí a zvláště rozhodnutí v první instanci. Eh, často se říká, že jenom rychle fungující právo je dobré právo a pro obě strany soudního sporu musí existovat právní jistota o tom, zda je možné daný produkt prodávat či nikoli. A poslední aspekt je ten, že určité množství případů porušení práva musí být rozhodnuto v Evropě. Takže zde máme na jednu stranu ten aspekt ten, že dnes je tomu jinak, než před 15 lety jsou zde rozsáhlé soudní spory, technologicky komplikované, jsou to čím dál tím tlustší spisy, celá problematika je čím dál tím komplikovanější a dochází ročně minimálně k 15 stům případům porušení a to vše musí zvládat nový soud a principiálně nikoli za 10 nebo 15 let, nýbrž i hned o začátku. Domnívám se, že průmysl nemůže vyčkat, než jednoho krásného dne se systém dá do pohybu a začne fungovat. Otázka zní, jak se to může podařit. Domnívám se, že je třeba vycházet z existujících soudních struktur. Představa, že by vznikl takový paralelní svět eh, patentů a patentového práva, je podle mého názoru spíše iluze. Kolega Veron už o tom hovořil. Eh, znalosti v Evropě jsou řídké a budeme je muset využít. Takže otázka zní, máme v Evropě nějaké vzory, kterými bychom se mohli řídit? Já jsem vám zde sepsal takový přehled, jakou měrou eh, se zabývají jednotlivé státy s eh, porušováním patentové ochrany. Neuvádím zde Franci, protože jsem k ní neměl spolehlivá čísla, ale vidíte, že v celé řadě členských států je eh, to zanedbatelné porušování patentového práva v Nizozemsku je jistá tradice 50 případů ročně, přibližně 50 případů ročně také v Velké Británii a v Německu je to 1250 případů ročně, které jsou rozhodnuty. Takže to možná udává určitý směr tomu, kam bychom se měli podívat, když budeme hledat, jak by měl vypadat systém, který má zvládnout také obrovské množství případů. O co jde? Zde vidíte fotografii podkladu z posledního zasedání našeho senátu, abyste měli jenom představu, jak vypadají podklady pro běžné zasedání 29. září, kdy se řešilo sedm případů, které je třeba vyřídit. Jaké jsou základní milníky? Podle mého názoru zde existují čtyři základní kameny, které rozhodují o tom, zda ten soud bude fungovat nebo nebude. Já jsem vám udělal jejich přehled. Bod číslo jedna. Otázka zní, zda v e, procesu porušení práva je také rozhodována otázka, zda e, ten patent e, zůstává právně platný, anebo zda bude zneplatněn. To je pod tím heslem integrovaný systém, anebo zda proces, jenom omezíme na to otázku, došlo k porušení patentové ochrany a budeme se dívat na to, zda byl patent eh, udělen eh, oprávněně jenom v takovém sumárním procesu. Druhá věc je, jak eh, je, je složené soudní kolegium. Třetí otázka jazyk soudního řízení a čtvrtá otázka se týká, kdo může jednotlivé strany sporu zastupovat u soudu. První bod, kterému bych se nyní chtěl věnovat, je otázka, zda chceme integrovaný systém, kde e, soud bude e, rozhodovat i o oprávněnosti patentů nebo jeho neoprávněnosti. Zde jsem udělal takové shrnutí pro a proti u jednotlivých systémů. Výhoda integrovaného systému je vysoká míra spravedlnosti protože se i hned také rozhoduje o tom právním základu, o té právní opodstatněnosti, takže nelze eh, v rozsudku uvést patent, který potom bude zneplatněn později. Ale eh, integrovaný systém znamená, že rozšíříme množství věcí, které je třeba eh, zpracovat, což znamená prodloužení práce a pokud chceme eh, pracovat rychleji, tak budeme potřebovat větší počet personálu. A u toho druhého systému, toho odděleného, tam je určité riziko deficitu spravedlnosti. Je možné, že bude někdo odsouzen nebo bude eh, kvůli nějakému patentu, který potom bude zneplatněn, ale omezí se eh, rozsah, eh, to řízení bude rychlejší a potřebujete pro něj méně zaměstnanců. Abych vám udělal takový přehled o jak to vypadá kvantitativně. V Německu o té otázce, zda byl patent udělen právem či nikoli, náš spolkový patentový soud. Tento spolkový patentový soud rozhoduje v čtyřech případech v měsíci. Soud řešící porušení práva, který řeší otázku, zda eh, byl patent napaden právem či neprávem, takže se jenom sumárně zabývá právním základem. Tento soud eh, v Düsseldorfu rozhoduje měsíčně o 18 případech. A když vezmete obojí dohromady a proces s porušením budete kombinovat s eh, tou právní opodstatněností, tak si myslím, že to číslo, které z toho vzejde, bude nižší, než eh, co řeší dnes náš eh, patentový soud. Proto ten oddělený systém, který máme v Německu, má velké výhody, protože je tu jenom omezený počet zaměstnanců, ale jsou zde i určité předpoklady. První předpoklad je vysoká kvalita uděleného patentu. To je něco, na co se ten soud musí moci spolehnout, že patent byl udělen právem. Za druhé, musí zde existovat možnost, aby bylo možné napadnout kterýkoliv patent ehm, už třeba před zahájením paten- eh, řízení o porušení patentové ochrany ten patent odstranit. Když eh, chcete uvést určitý produkt na trh, podíváte se, jaká ochranná práva existují, tak když bude možnost patenty napadnout, tak je to eh, i vlastně takový princip včasné právní ochrany, to, že to uděláte včas a e, co také hovoří pro ten oddělený princip, je to, že si musíme položit otázku, zda bude ten e, proces o porušení pozdržen, než bude rozhodnuto o té právně opodstatněnosti patentu či nikoli. Musí se to použít analogicky v jednotlivých případech podle konkrétních zájmů, které v daném případě panují. Další pilíř, o kterém jsem hovořil, to je otázka složení soudního tělesa soudního kolegia. Otázka zní, zda v regionálních senátech budou působit zahraniční soudci, či nikoli. Momentálně je to takto plánován. Pak je to jazyk soudního řízení. Bude-li to jazyk e, země, níž je sídlo soudu, tak si musíme položit otázku, zda existuje dostat dostatek zahraničních soudců, kteří mají znalosti v oblasti patentů, dostatečné jazykové znalosti, například pro Německo by to byla Němčina, a kteří jsou ochotní se přestěhovat do místa, kde eh, vznikne ten regionální soud nebo tam alespoň přejít v okamžiku, kdy bude naplánováno, že určitý zahraniční soudce tam bude eh, zaměstnán natrvalo. To jistě má určitě výhody eh, pro vzdělávání soudců v zahraničí. A pokud to omezíme na pouhou znalost patentů, tak budou pracovat mnohem méně účinně. To znamená, že dojde k průtahům řízení. A také soudci z dané země musí mít zkušenosti v soudních sporech o porušení patentové ochrany. Uvedu vám čísla. Když ke mně eh, do soudního senátu přijde nový kolega, který neměl co dočinění s patentovým právem, tak jeho vzdělávání trvá asi tak rok a půl, než může jakž tak samostatně rozhodovat v patentových případech. Takže z mého hlediska zde nejde o to, že někdo navštíví jeden nebo dva semináře, ale skutečně načerpá na konkrétních případech praktické zkušenosti. A s tím souvisí otázka jazyka řízení. V jakém jazyce se odehrává soudní řízení? Když odhledneme od jazyka sídla soudu, tak je otázka, zda vůbec je k dispozici personál, který má jazykové znalosti, například znalost angličtiny, ale který zároveň má také zkušenosti v oblasti patentového práva. A když jde o jazykové znalosti, tak to není jenom například právnická angličtina, ale jsou to také jazykové znalosti ve všech oblastech techniky, o nichž soudy rozhodují v oblasti porušování patentové ochrany. A v Německu je to tak, že rozhodují vše, to znamená od eh, chemie přes eh, mechaniku eh, až po elektrotechniku. Takže Nemusíte to umět pouze slovy, ale i písmem, protože rozsudek se vydává písemně. Za Německo mohu říci jen toto, takový kolegové neexistují a v dohledné době existovat nebudou. Možná, že jednoho dne se do té situace dostaneme, že budou, ale momentálně nejsou. A poslední téma, které je důležité pro kvalitu soudu, je otázka, kdo před soudem bude zastupovat strany sporu. A jak víte, máme na jedné straně patentové zástupce, to jsou e, právní zástupci nebo lidé, kteří jsou e, vzdělání technicky, jsou například inženýři a pak jsou klasičtí advokáti. A v Německu je právní tradice taková, že oba zastupují stranu sporu u soudu. A podle mých zkušeností eh, se ukazuje posledních 20 let, že to je skutečně smysluplné a nutné. Patentový zástupce je potřeba, protože přináší technickou expertízu, protože čím složitější je eh, věcný základ, tak tím důležitá je kompetence patentového zástupce ale když tam bude pouze patentový zástupce, tak tam bude procesní problém, protože máme e, řízení, kde celá řada občanskoprávních otázek, formulace, dokazování, e, zapojení třetích stran a podobně. A to je něco, co podle mého názoru by už bylo pro patentového zástupce příliš. Potom jsou zde hmotně právní otázky, například otázky náhrady škody rozsahu odpovědnosti a podobně. A to už je náročné i pro toho advokáta. A je to důležité pro advokáta. A za třetí, advokát je jakýmsi tlumočníkem techniky. To znamená, on eh, musí tu technickou materii rozložit takovým způsobem, aby právníci, kteří jsou u soudu jako soudci, eh, pochopí, oč se jedná. A to je pro řízení velice důležité. Abych eh, schrnul své úvahy, řeknu to takto. Momentálně panuje jisté dilema. Je zde určité napětí na jedné straně omezené zdroje, omezený počet osob, které by vůbec mohly působit eh, v soudním kolegiu. Na druhou stranu eh, tempo toho procesu a ta otázka, jak vypadá předmět řízení, čímž rozsáhlejší bude, například když zvolíme ten integrovaný systém, který také se ptá na oprávněnost patentu, tak o to pomalejší bude řízení a o to více zaměstnanců potřebuje. A na druhou stranu, pokud mám jenom omezený počet zaměstnanců, potřebu, protože potřebuji rychlé řízení, tak rámcové podmínky řízení musí být takové, aby to bylo zvládnutelné. A proto chci uvést na závěr, že oddělený princip by měl být zachován jako možnost, protože momentálně se plánuje eh, kombinace obou systémů, což je smysluplné, protože pak můžeme v konkrétním případě reagovat flexibilně. Eh, soud o, může rozhodnout i o té oprávněnosti existence patentu, pokud se cítí být příslušné, ale může to také odložit. A to přináší flexibilitu při reakci na konkrétní případ. Při obsazování míst soudců by měl rozhodovat eh, znalosti věci a zkušenosti za třetí Eh, jazykem řízení, alespoň na začátku, by měl být jazyk dané země, protože nebude možné získat eh, osoby ze zahraničí, alespoň ne v současné generaci. A čtvrtý požadavek eh, zní, že je smysluplné, aby strany společně zastupoval patentový zástupce i advokát. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane doktore za tuto obšírnou prezentaci na základě vašich zkušeností a jako další se přihlásil pan profesor Bruno von Ottosberg eh, ze Brussels School of Economics v Brügger. Prosím, máte slovo. Oui. Merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych se rád vrátil k představě toho nemocného a chirurga. A problém, o kterém hovoříme, znamená, že nemocný, o kterém hovoříme, si, nemůžeme dovo- si nemůže zavolit zaplatit drahého chirurga. To znamená, že tady se bude jednat spíš o zdravotní turistiku, kdy nová technologické podniky chtějí začít operovat ve Spojených státech nebo někde jinde raději než v Evropě právě proto, že systém se bohužel dostatečně nerozvíjí. Proto je důležité, aby všechna ta čísla, která slyšíme o počtu sporů, nejsou vypovídající protože reflektují důsledky nákladu a fragmentace, která existuje v Evropě. To znamená, rád bych se vrátil k jednomu problému, který existuje a trvá již několik desetiletí. Když hovoříme o evropském patentu, například 4. prosince 2009 jsme měli v tisku sdělení které potrhovalo, že budeme dělat evropský patent a prostě to bylo v roce 2009 a dosud jsme ničeho nedosáhli. Rád bych zahájil vlastně svými čtyřmi zásadními závěry. Za prvé, jednotný evropský patent, ale skutečný evropský patent je zásadní pro Evropu a nejenom z hlediska nákladu. Za druhé, Nikdy se nehovoří o skutečnosti, že v současné době ten návrh vlastně již znamená eh, třetí kolej. Máme tady vnitrostátní patent, potom tady máme evropský patent, eh, který má určitou oblast ochrany, ale teď tomu chceme dodat ještě třetí koli automatické ochrany v Evropě. My jsme jedinou oblastí v Ev- na světě, která nabízí takový systém. Ve Spojených státech v Číně máte jednotný patent, nemáte jeden patent v Kalifornii, jeden v New Yorku nebo jeden patent zase někde jinde. Americký patent je jednotný patent a když se podíváme na ty tři koleje, tak máme konstantně problém kvality, protože bude vždycky možnost obrátit nebo zneužít tohoto jednotného patentu je třeba čelit těmto záležitostem, je třeba eventuálně dospět ke změně postoje vlád k tomuto systému. Vezměme si malé a středně velké podniky technologické. Google eh, před deseti lety vlastně byl průkopníkem. Všechny velké podniky byly malými podniky a dnes tento aktuální systém slouží i velkým podniku, ale bohužel nedává nic těm malým. Já jsem měl viděl více publik, dávám více, měl jsem, zveřejnil jsem k tomu více článků, které jsou k dispozici na internetu, ale chci vám říct, proč je nezbytná reforma. Máme dostatečně expertů v sále. V současném době evropský patent není evropský, protože musí být řízen na národní úrovni. Uh, Eh, máme tady vysokou kvalitu na evropské úrovni, ale netěžíme z té kvality. Naopak, ta fragmentace, která tady existuje, snižuje kvalitu služeb, kterou nabízí Evropský patentový úřad. Důsledky jsou náklady. Tady máte příklad uh, Patentu, který je chráněn ve 13 státech a vidíte ty rozdíly ve srovnání s jinými státy ve světě. Když máme jenom šest zemí, kde je patent chráněn, tak to není vůbec srovnatelné s tím, co chtějí podniky či vynálezce, ale představte si, co musí platit v jiných oblastech. Kromě nákladů tady máme také samozřejmě ty spory to, <clears throat> když, uděl, když uděláme určité, tady máte určité srovnání, je tady veliký rozdíl v Evropě. Co se týče typu nákladu, řekl bych, nákladu za spory a počet sporů v Německu. Počet, eh, pardon, náklady na spory jsou daleko nižší než v Nizozemsku nebo v Anglii. A když se podíváte dobře, tak samozřejmě je třeba hledět na relativní <clears throat> rozměr. Máte tady tu horizontální osu, to je spor na spor na milion obyvatel, na tisíc obyvatel v euru a v té vertikální podobě máte relativní počet sporů, to znamená počet sporů dělený počtem stávajících patentů, čili patentů platících v určité zemi. Eh, v Anglii máte nejméně nákladů, protože tam to stojí nejvíce a potom máte Nizozemí a potom máte Německo. A když se podíváte, tak v Americe máte spoustu sporů, ale ptávek, protože tam je také velký počet eh, patentů. To jsou ty rozdíly. Já bych chtěl spíš dospět eh, k důsledkům. Je to příliš drahé. Máme tady pád kvality, protože v jiných eh, úřadech, kam se paralelně dávají patenty, to znamená, máte-li nějaký patent v, té šedé, v tom šedém pásmu, je vždycky možné paralelně se obrátit na vnitrostátní úřad a tím maximalizovat šanci, abyste získali monopol aspoň ve svém státě. Je to nesmírně obtížné a proto naše podniky nejsou spokojeni s tímto systémem nejenom kvůli otázce nákladu. Máme tady velikou úroveň nejistoty, protože když tady máme spory, tak dochází k různým výsledkům při jejich řešení. Je tady nedostatek koherentnosti. Eh, já jsem mm, porozuměla z expoze, která tady zazněla, že například v Číně nebo v Evropě jsou velké rozdíly. V Evropě tady nemáme pokrytou celou řadu skutečností, protože tady není dostatečná distribuce padělků. Není tady dostatečná koordinace na evropské úrovni a to už vůbec nehovořím o slabině, když se jedná o celosvětovém vyjednávání nebo na globální vyjednávání, protože stále ještě nemáme jednotný systém. Velice rychle bych prošel, proč nemáme evropský patent již 50 let. No, hlavní důvod je jazykový režim a obtíž pro vytvoření centralizového řešení sporu. Dodatečné faktory jsou, že národní úřady samozřejmě nejsou příliš motivované. Kdybych já byl ředitel nebo prezident národního úřadu, tak bych určitě nebyl příliš ve prospěch tohoto systému. To je logické, je to lidské, je to normální a Eh, je tady taky určitý strach ze změny, ale hlavně ze změny financování. Tady máte důsledky v tématech týkající se evropského patentu a já se k tomu vrátím ještě poněkud později. Tady máte důsledky ve finanční oblasti. Když bychom změnili z dneška na zítřek patenty, které dodává Evropský patentový úřad do toho řeš, režimu jednotného účinku, hovoříme-li o 50 milionech eh, patentů, tak bychom tady měli eh, Eh, zaplavení Evropského patentového úřadu sektor podniků eh, by prostě platil 55 milionů eur a teď máme ty poradce, eh, experty, kteří posuzují ten patent, tlumočníci, překladatelé, to všechno, tady by došlo k pádu e, pladeb. Teď jsem chtěl ještě říci něco o silných a slabých stránkách toho nav- té navržené dohody. Vezme, budeme-li na to pohlížet relativně, vezměte si náklady na patent na tisíc obyvatel v eurech. Díky evropskému patentu, který by byl chráněn v 27 zemi, bychom tady dosáhli úrovně Japonska, ale stále ještě bychom byli dražší než americký patent Čili tady jsou velké obavy týkající se kvality, která je nabízena Evropským patentovým úřadem. Slabina další v současné době soud je relativně mm, křehký, protože ty tři jazyky nebyly ještě bohužel akceptovány všemi státy a slabina e, další Opakuji to, jsme jediným regionem na světě, který má tři koleje pro patenty a přitom je vyčerpávající naprosto právní řízení. Já vůbec nechápu, proč by to mělo motivovat podniky pro to, aby podávali své patentové přihlášky v Evropě. Hm, když se podíváme na to finanční zatížení, Zejména s ohledem na vedení sporu domnívám se, že experti se dodatečně vyjádřili k tomuto tématu a také skutečnost správné zprávy. Je třeba dospět k akceptanci centrálního úřadu. A zapomněl jsem ještě na poslední bod, který je neméně důležitý. Žijeme ve světě, kdy nemáme text patentu možný, dosažitelný pro malé a středně velké podniky. V Číně to existuje, ve Spojených státech to existuje, v Japonsku to existuje. My nemáme méně drahé poplatky pro, me, pro malé a středně velké podniky, zatím všechny ostatní země, které jsem citoval, to mají. Čili zásadní závěr, a teď se vrátím ke svému úvodnímu slajdu. Domnívám se, že evropský systém patentů, skutečný jednotný patentový systém, který nemáme, Nemůžeme používat ten argument, že naši politici uvádějí systém, který by byl příznivý vůči inovacím, eh, jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska nákladu a z hlediska koherentnosti. Je třeba eh, hledět na to, že chceme-li účinný systém, tak v současné době tady máme ty tři koleje. To je nelogické. A nezapomínejme na eh, špatné postavení malých a středně velkých podniků a jejich zátěž. Děkuji vám za vaši pozornost. Já si už... Dankeschön. Děkuji mnohokrát a teď tady mám Terryho Svora, který je příslušným předsedou pracovní skupiny uh, Business for Europe. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, eh, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Nejprve bych vám chtěl všem poděkovat eh, za to, že jste mě pozvali jakožto zástupce Business Europe, eh, abych se Eh, zde eh, vyjádřil ke budoucímu patentovému systému v Evropě a zejména tedy k jednotné patentové ochraně a k tomu eh, právnímu patentovému systému, soudnímu patentovému systému. Ve takže vám velmi děkuji za pozvánku Dovolte, abych nejprve řekl pár slov o Business Europe. Našimi členy je 41 průmyslových a zaměstnaneckých svazů z 35 států. Zastupujeme všechny průmyslové sektory a společně pracujeme k tomu, abychom zajistili růst a konkurenceschopnost Evropy. Zastupujeme více než 20 milionů podniků, z nichž více než 90 jsou eh, malé a střední podniky a v tomto ohledu plně podporuji to, co předchozí řečník řekl o malých a středních podnicích a to, že tedy na evropské úrovni, na evropské úrovni nemáme speciální patentová jaksi ustanovení, která by se vztahovala na malé a střední podniky. Eh, podle našeho názoru eh, funkční a nákladově přijatelný patentový systém je naprosto zásadním hospodářským nástrojem, který podporuje rozvoj a eh, výzkum. Eh, dnes máme už trochu více rozumíme, jaký je tedy ten vztah mezi inovacemi a patenty a potřebujeme také vhodný nástroj, který toto umožní. Často se říká, že patentový systém slouží ku prospěchu pouze velkých podniků a že nemá žádné výhody, žádný přínos pro malé a střední podniky. Já s tím nesouhlasím. Eh, doporučil bych vám eh, průzkum, který proběhl v Francii ve spolupráci s francouzskou bankou, která poskytuje financování malých a středních podniků a mm, já bych velmi doporučil, aby se podobný průzkum konal také v otázce toho, o čem vlastně Evropa je. Podle tohoto průzkumu 59 malých a středních podniků, které podalo přihlášku alespoň jeden patent, tak vlastně činí pravidelně. Pro více než polovinu je výzkum a vývoj velmi důležitou součástí jejich činnosti a pouze 10 malých a středních podniků eh, snížily náklady na, eh, či výdaje na výzkum a vývoj v letech následujících po přiznání toho patentu. Ehm, naopak příjmy z komerčního využití těchto, eh, tohoto výzkumu a z licencování je zdroj financování dalšího výzkumu u velkých, eh, malých a středních podniků eh, se jedná zejména tedy o ochranu, u menších je tam velmi důležitá také ta finanční přidaná hodnota. Pro naprosto většinu má mm, tento patent pozitivní dopad na další rozvoj jejich trhů. A toto jsou Eh, tedy výsledky z tohoto průzkumu. Druhá věc, kterou bych chtěl říci, je to, že patentový systém musí být vyvážený. Mnozí zapomínají, že i velké společnosti, ať už jsou jak chtějí veliké, jak mají kolik Eh, chtějí eh, prostředků na investice, mají vždy méně patentů než všichni jejich eh, konkurenti dohromady. Z podstaty věci tedy vyplývá, že tento patentový systém musí být vyvážený. Nedávné rozhodnutí členských států EU vytvořit jednotný systém patentové ochrany je významným krokem kupředu. My toto rozhodnutí podporujeme a doufáme, že to povede k vytvoření jednotného patentového eh, práva či nároku, který eh, bude plně vyhovovat potřebám v oblasti kvality, nákladů a právní jistoty a že bude dostupný všem evropským podnikům bez ohledu na jejich velikost. Zde musím tedy upřesnit, že v rámci Business Europe většina těchto eh, návrhů souvisejících eh, s jazykovým režimem není podporována našimi španělskými členy. Business Europe podporuje jednotnou ochranu na eh, základě té existující evropské patentové struktury. Je tu nějaký systém existuje a nemá smysl novelizovat Evropskou patentovou úmluvu a ponechávat ji jaksi v tom současném stavu. My velmi vítáme tedy tento přístup, jak se to konec konců objevuje také ve zprávě pana Rabkaje, kde se tedy navrhuje kde se tedy komentuje to připravované nařízení o jednotné patentové ochraně. My bychom uvítali, kdyby se eh, ustanovení z toho návrhu komise no, související s hmotným patentovým právem, eh, jak si přesunuli spíše do toho návrhu smlouvy o soudní příslušnosti, eh, kam tedy svou podstatou patří. Podstata odstanovení článku 3 a 12 by měly dále tedy, by měly postačovat tomu, aby definovali jednotnou ochranu. Dále podporujeme vytvoření zvláštního výboru, který bude dohlížet na plnění úkolů EPU a stanoví ty poplatky na obnovení. Eh, ty poplatky na obnovení jsou naprosto zásadní, zcela určují to, zda ten systém bude vlastně finančně eh, dostupný. Business Europe se domnívá, že by ty mm, poplatky měly být dostatečné, aby zajistily fungování EPU, ale na druhou stranu musí být dostatečně nízké, aby udržely naši konkurenceschopnost. a musí být také finančně dostupné pro eh, běžné Eh, žadatele. Ale tyto poplatky jsou pouze jednou částí toho systému. Všude ve světě patentový systém se skládá z práva, eh, orgánu, který toto eh, právo provádí a soudního systému, který má jaksi konečné slovo. A toto my v Evropě také nemáme. Máme právo, což je tedy umluva, Evropská patentová umluva, máme orgán, což je Evropský patentový úřad, který vlastně rozhoduje o tom, na základě tedy práva, eh, zda se ten patent přizná, ale chybí nám ten soudní systém. Máme 27 soudních systémů. Pro ty z vás, eh, kdo se pohybují v Eh, obchodní sféře, tak víte, že ve chvíli, kdy rozhoduje 27 lidí, tak eh, kdy máte 27 šéfů, tak prostě nikdo nerozhoduje. 27 lidí se nedohodne. To je opravdu velký problém. Pro evropský eh, obchod je tedy naprosto zásadní, aby byl vytvořen také tento soudní systém. A to také zmiňuje pan Rabka ve své zprávě. Takže s tím, co už s tou výhradou, kterou už jsem zmínil, my podporujeme návrh komise. na eh, ty překlady tedy. K tomu, co říkal pan předseda EPU, domníváme se, že je tedy nutné vítat eh, překlady vysoké kvality, které jsou naprosto zásadní pro fungování tohoto systému a které budou mít zejména tedy přínos pro malé a střední podniky. Členské státy eh, teď pracují na té třetí části toho patentového balíčku, na té eh, soudní části. Připravuje se práce na mezinárodní dohodě, která by měla vytvořit společný patentový soud pro eh, členské státy EU a my tento přístup podporujeme podporujeme. Ehm, my jsme o tom hovořili minule, tak eh, jsem slyšel, no jo, ale nikdo nám neřekl, že chcete soud. Samozřejmě, že ho chceme. My o tom hovoříme už deset let. Musíme opravdu reformovat ten současný systém. V tuto chvíli máme různé postupy, různá rozhodnutí. Eh, někdo tady řekl, že no jo, tak tady je jenom velmi málo případů ale eh, tam vlastně to, že kolik je soudních případů, vůbec neukazuje k čemu, mm, co se dělo předtím, než eh, k tomu případu došlo. Eh, podniky činí rozhodnutí, kde chtějí investovat, co chtějí udělat, jak bychom to udělali co nejlépe. Podniky platí za stanovisko, oni sledují, jaká je situace v Spojeném království, ve Francii, v Německu my za to platíme, abychom si zjistili, jak by to vypadalo. A je to úplně k ničemu. Bohužel nemůžeme souhlasit s vybudováním toho, toho, té soudní větve na e, národních existujících soudech. To konec konců ukázal již ten soudní systém pro komunitární ochranou e, známku. E, Zkrátka v Evropě je příliš mnoho rozdílů. Eh, obchodní eh, známky jsou v podstatě stejné, víceméně všude, ale patenty to vůbec to je úplně jiný případ jsou eh, státy, kde je patentových případů hodně a kde je těch patentových sporů méně. Je zkrátka nutné, aby tu existovaly specializace aby to byl, existovala expertíza v oblasti těch technických věcí a také časová a nákladová efektivita. Polské eh, předsednictví identifikovalo tedy tři oblasti v tomto kontextu. Za prvé je to kompatibilita se smlouvami, za druhé je to smlouva s návrhem eh, dohody, eh, pardon, kompatibilita návrhu dohody s AKI, především tedy s nařízením Brusel 1 a s eh, úmluvou z Lugána. Tyto věci je tedy nutné vyřešit. Třetí oblast se týká potom obsahu té dohody. Podle našeho názoru je potřeba ještě odvést další práci na základních věcech, jako je například eh, financování. To je také velmi klíčové. Financování, ta otázka, jak to bude tedy řešeno, eh, bude definovat, zda je to systém, který je přístupný pro všechny, či zda je to systém pouze pro některé. My to my samozřejmě nemůžeme podpořit. Takže je velmi důležité eh, jak to financování bude vypadat? Eh, bude tam financování z evropského rozpočtu, eh, či jak se to bude tedy eh, řekl. Další důležitou oblastí je trvání a podmínky pro ukončení toho přechodného období je nutné, abychom to byli flexibilní, abychom byli rozumní. E, přechodné období je zkrátka nutné, ale samozřejmě ne nekonečné 30-leté přechodné období. Zkrátka je potřeba to někde rozseknout. Potřebujeme systém, který je pružný, který zohlední e, nové nápady, vylepšení a ten rozhodovací proces e, Eh, zkrátka nesmí být takový, aby někdo ten systém mohl zablokovat. Další věc, eh, kde také došlo ke změně, se týká pobídek na vytvoření eh, regionálních komor. To je velmi důležité. A já bych bych chtěl říci, Někde jsem eh, slyšel, že Spojené království vytváří regionální komory ve spolupráci s Skandinávií a to je opravdu velmi důležité. Eh, já bych eh, velmi uvítal, aby Francie a Německo mělo takové regionální komory, protože pak už budeme mít nějaký multinacionální systém. A bylo by tedy vynikající, kdybychom měli tyto národní komory ve všech státech. Myslím, že je také důležité poučit z vlastních eh, chyb. Je důležité se poučit také z vlastních úspěchů. Pokud jde o ty neúspěchy, eh, těch máme za sebou již plných celých 30 let. 30 let, kdy jsme to odkládali, projednávali, zase odložili, znovu to otevřeli. A myslím, že už si zkrátka další takový neúspěch nemůžeme dovolit. Ale také se nám něco povedlo. Máme za sebou úspěchy a myslím, že zkušenost Evropského patentového úřadu je e, velmi zajímavá. Já to, celá věc těch, cel, celá řada těch věcí, které jsem slyšel, jsem e, si četl, přečetl již před 30 lety. Otázky jazyka ale ti lidé na Evropském patentovém úřadu zkrátka udělali velmi odvážné rozhodnutí. Možná by bylo vhodnější, kdyby zvolili eh, jiný jazyk, ale prostě oni učinili rozhodnutí a nějak to funguje. Dovednosti. Vyslechli jsme si, že jsou eh, soudci a Německo má opravdu velké zkušenosti, v Francie to jen pro doplnění někde mezi tím, my řešíme asi 350 případů ročně, ale mohu vám říci, že, po, že ta eh, situace se soudci byla podstatně eh, horší, eh, pokud jde o ten patentový úřad. V 70 letech bylo v patentové oblasti naprosto na vrchu Nizozemsko, Německo. Pokud jste, se vám podařilo získat patent ve, v Nizozemsku, dostali byste patent kdekoliv na světě. Ve Francii to bylo trošku jinak. V Itálii přijdete, podáte přihlášku, dostanete. Takže jak můžete vytvářet, jak můžete zřizovat Evropský patentový úřad, kde mixujete lidi, kteří to umí a kteří to neumí? A jak, to, jak jsme to vyřešili? A o tom se tu dnes vůbec nemluvilo. Školení, vzdělávání. Některé státy eh, neustále školí své lidi, školí je také v jazycích, posílají je na stáže do patentových úřadů ve Spojeném království, v Německu na několik let. Když se EPU eh, e eh, otvíral, všichni, kdo tam byli, věděli, co mají dělat a jak. Pak eh, druhá věc je potřeba také mít eh, národnostní rovnováhu. Eh, takže tam, pokud jsme měli někoho, kdo byl naším odborníkem, tak ten zkrátka učil další. V letech 78-79 jsme řešili na EPU, se řešil tady případ, To jsme znali jména všech těch eh, lidí a dneska už je neznáme. Dnes to není důležité. Dnes všichni jsou vyškolení, všichni jsou odborníci a my se tady zkrátka musíme rozhodnout. Eh, právníci a soudci jsou snad eh, hloupější než patentoví pracovníci a podle té odpovědi se potom můžeme rozhodnout. Já odpověď eh, za sebe eh, mám. Jsou stejně chytří jako všichni ostatní. Takže proč něco, co fungovalo pro EPU, by nemělo fungovat eh, v tomto patentovém soudním systému? Vzdělávání, spolupráce, školení. Žijeme v Evropě. Situace není ideální. My chceme, aby ta budoucnost byla lepší, Eh, žijeme tedy eh, v době, kdy máme velice naprosto unikátní trh a zkrátka musíme eh, se pouštět no, někde do, do rizikových. Dále, patentové spory, to je vždycky otázka mezi dvěma podniky. Toto se netýká občanů. Já nemohu svůj patent, svůj patent chránit vůči fyzické osobě podniky eh, mají tedy určité výhody z patentového systému a také určité nevýhody. Když vám tedy říkají, že chtějí systém, který funguje, tak eh, je důležité, abychom poslouchali, co se nám snaží říct. Děkuji. Dank, dann würde ich jetzt vorschlagen, Děkuji. Tak nyní navrhuji, aby vystoupila Komise, paní Frölinger, chcete vystoupit a potom polské předsednictví? Napřed polské předsednictví, dobře, tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení Poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, nejprve bych vám chtěla poděkovat za tuto příležitost vystoupit na eh, tomto zasedání o jednotném patentovém eh, systému. Eh, jsem velmi ráda, že zde dnes mohu zastupovat radu. Jsem přesvědčena, že není potřeba vám připomínat, jak důležité, důležitý je tento eh, jednotný, jednotná patentová ochrana spolu se soudní eh, ochranou je v, pro Evropu důležitá především v době krize a v době hledání nových zdrojů růstu. Mohu vás ujistit, že Rada velmi usiluje o to, aby se toto téma posunulo ku předu Projednali jsme to 29. září na posledním zasedání Rady pro konkurenceschopnost a nyní máme tedy také silnou podporu Evropského parlamentu. To se domnívám nám umožní eh, či, či nás to jak se posouvá o krok blíže ke ustavení tohoto systému. Chci vám poděkovat za vaše úsilí a za vaši podporu. Myslím, že jste odvedli obrovský kus práce a ta předkládaná, ten předkládaný návrh zprávy je vynikajícím základem pro dosažení evropského kompromisu. Především vítám, že Evropský parlament považuje Eh, velmi důležité, za velmi důležité zaměření na malé a střední podniky. Polské pro polské předsednictví je jednotná patentová ochrana, jednotný patentový systém eh, prioritou. Je eh, důležité pracovat na obou těch větvích toho patentového systému, jak, jak jde o tu eh, patentovou ochranu, tak o ty řešení těch patentových sporů. A my jsme se dohodli ve spolupráci s ehm, na tom jsme se tady shodli ve spolupráci se skupinou Přátelé předsednictví, které předsedá. Eh, stavíme na úspěších předchozích předsednictví. Naším záměrem je udržovat kontakt eh, s komunitou eh, obchodní, protože je to vlastně systém, který má eh, vyhovovat potřebám podnikání. A naše předsednictví se jak si chce využít veškerých metod, které veškerých pracovních metod, které eh, umožní eh, efektivnější řešení eh, tohoto, této problematiky. Zítra začíná třídenní technické setkání ve Varšavě, kde budeme ráda pracovat na tom návrhu dohody. Polské předsednictví následně bude usilovat o politickou schodu do konce tohoto roku. Chceme vytvořit koherentní, eh, jednoduchý a levnější systém, který, a to chci zdůraznit, zůstane otevřený také budoucímu eh, členství Itálie a Španělska. Čeká nás ještě mnoho práce, ale eh, doufáme, že ve spolupráci s Evropským parlamentem, komisí a členskými státy eh, budeme moci konstruktivně dosáhnout eh, společného cíle, kterým je evropský patentový systém odpovídající potřebám podniků. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. My si velice vážíme úsilí polského předsednictví. Dnes večer nás čeká také první neformální trialog k nastávajícím otázkám a jistě udělají všichni vše pro to, abychom tento projekt rychle projednali. Paní Fröling, máte slovo. Děkuji, pane předseda, a děkuji za organizaci tohoto dnešního slyšení. Komise se domnívá, že to bylo velice zajímavé a velice informativní. Vyslechli jsme si eh, několik eh, velmi uznávaných odborníků v oblasti patentové ochrany. Vyslechli jsme si také řadu eh, různých názorů, slyšeli jsme o různých obavách či výzvách které samozřejmě, na kterými se budeme moci zamyslet, ale které jsou taky určitou výzvou pro budoucnost. Eh, komise vás chce ujistit, že navzdory některým těm obavám, strachu, problémům a tak dále, a Eh, tedy komise velmi vítá, že navzdory těmto obavám je tu široká podpora eh, pro vytvoření jednotné patentové ochrany, systému řešení patentových eh, sporů. Po rozhodnutí v březnu tohoto roku ESD je ten nutné změnit tedy strategii vytváření toho jednotného patentového systému. Bohužel už není možné otvořit zřídit mezinárodní soud s účastí třetích zemí, ale my jsme se rozhodli, že v souladu tedy s tímto rozhodnutím ESD bychom vytvořili eh, společný soud 25 členských států EU. Tento soud by byl součástí soudních systémů našich členských států a vztahovaly by se na něj stejné povinnosti jako na národní soudy, pokud jde o mm, primárnost eh, evropského práva a respektování rozhodnutí Evropského soudního dvora. To znamená, že Evropská unie a Evropská komise již eh, dále tedy aktivně nevypra- nepracují na um, jednáních o tomto systému. Ale eh, já doufám, že jsme nadále vítaným eh, pozorovatelem pracovní skupiny Přátelé předsednictví. My jejich jednání velmi pozorně sledujeme a jsme naprosto připraveni kdykoliv poskytnout eh, náš eh, vstup eh, či nějakým způsobem pomoci přátelům předsednictví a Evropskému parlamentu tak, aby tato věc mohla být co nejrychleji projednána a vyřešena. Pokud jde o nějaké věci, ve kterých jsme naopak aktivně něco udělali, to je otázka financování. Financování soudu a příslušná, mm, příslušně stanovené soudní poplatky eh, jak se vyvstaly právě z toho rozhodnutí ESD, když se hovořilo, či když se předpokládalo, že ES, pardon, že tento nově vytvořený soud bude součástí EU. Eh, e Znamenalo by to, že bychom tento soud financovali z rozpočtu společenství, vzhledem k tomu, že musíme změnit tu strategii eh, je nutné eh, mnohem jaksi podrobněji se zabývat to otázkou financování. Každopádně Můžeme vás ujistit, že podle všech našich výpočtů, které provádíme a které vám, eh, jakmile tady budou hotové, předložíme. Eh, podle těchto našich výpočtů se tedy domníváme, že ty soudní poplatky by mělo být možné udržet na tak nízké úrovni, aby to opravdu nabízelo atraktivní řešení pro uživatele a především ty pro, tedy pro evropské malé a střední podniky. To záleží na tom, kolik místních a regionálních divizí vznikne. objevila se mm, tu celá řada obav, pokud jde o kvalifikace a e, jaksi kvalitu práce těchto divizí. Vzhledem k tomu, že v celé řadě států je, jsou velmi malé zkušenosti s patentovými spory. V kontextu financování tohoto nového soudního systému vytváříme velmi silnou pobídku pro státy, které nemají dostatečné zkušenosti s patentovými spory, aby vytvářely regionální divize a o náklady se podělily. Další bod, zkušenosti soudců. My jsme si plně vědomi, že toto je naprosto zásadní pro důvěru ehm, uživatelů a nejen tedy pro ty držitele patentu, ale také eh, pro eh, podniky, které chtějí napadnout hm, patenty, které podle nich nikdy neměly být uděleny. Eh, tento nový soud je tedy navržen tak, že podle našeho názoru právě nastoluje rovnováhu mezi zájmy držitelů patentu a mezi těmi, eh, kdo mají pocit, že jejich ekonomická činnost eh, je eh, že jí tedy je překážkou patent, který podle jejich názoru neměl nikdy být udělen. To souvisí s tím, o čem hovořil pan profesor Kühne, a to je tedy možnost, že je možné napadnout patent, aniž by bylo nutné vlastně eh, zahajovat řízení u eh, Evropského patentového úřadu. V některých členských státech není v tuto chvíli možné patent napadnout, pokud eh, vlastně neproběhlo to opoziční řízení u Um, patentového úřadu. Samozřejmě, že především v oblastech, kde dochází k velmi rychlému vývoji technologií, jsou tato řízení příliš pomalá. Takže my se domníváme, že ten systém je vyvážený. Domníváme se, že se nám eh, může podařit na těchto divizích první instance zajistit kvalitní práci tím, že eh, budeme jaksi podporovat členské státy v tom, aby vytvářely regionální soudy a aby tím pádem vlastně eh, jak se dali dohromady eh, svoje síly, spojili síly, spojili um, svoje znalosti a zkušenosti. Je jasné, že na začátku Eh, tam bude určitá zeměpisná nevyváženost. Eh, není možné zahájit práci velmi multinárodních eh, či mezinárodních soudních senátů, kde je tedy velmi málo států. Na jedné straně bychom mohli mít soud, který bude z francouzsko-německý, kde to bude jednodušší, a na druhé straně jako regionální divizi, eh, ve které, do které bude tedy spadat celé, jaksi velký počet malých eh, členských států. Takže je mm, důležité, jak si dát tam tomu určitou dobu na to, aby si to celé sedlo, aby tam byla dostatečně dlouhá přechodná doba. Ale mohli bychom o tom mluvit dalších deset let a stejně nepřijít s lepším řešením. Žádný žádný dokonalý systém nikdy nevytvoříme. Musíme prostě vytvořit nějaký základní systém, který bude pružný, který bude úzce souviset s národními strukturami, který bude vycházet z toho, co jsme již udělali, který eh, bude nám jak si umožní upravit ten systém podle potřeby. Děkuji. Děkuji vám. Nyní se chci zeptat zpravodajů, zda mají otázky. Nemají. Tak paní Lichtenberger se hlásí. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem chtěla položit otázku týkající se toho highway system, Tady urychlení. Je mi jasné, že zde panuje tendenční rozpor mezi velice rychlým rozhodováním a udržitelným rozhodováním. To plně chápu. Existuje už takový systém, eh, nebo už se takový systém buduje? Jak to celé vypadá? To je ta jedna otázka, kterou bych chtěla položit. A druhá otázka se týká tohoto. Je známo, že já vidím určité problémy v tom, že už vlastně nebudou žádné možnosti kontroly ze strany politiky a společnosti vůči tomuto systému leda, že by se šlo velice nepřímou cestou přes členské státy. A to je něco, s čím já přece jen mám určité problémy. Možná, že to není jednoduché najít přesvědčivý systém, ale tento systém mě přesvědčuje velmi málo, protože technické neprávnické, nebo technické i právnické systémy potřebují také demokratickou kontrolu. A tu já zde v potřebné míře nevidím, protože přece jen se zde jedná o zásadní a centrální rozhodnutí. Děkuji, pan kolega Baltazar. A pak kolega Masin. Děkuji vám. Já bych rád poukázal na to, že jeden z cílů, který sledujeme v naší zprávě, je také zlepšení malých a středních podniků v jejich přístupu na evropský trh i v oblasti patentů. A v této souvislosti se zavádí celá řada opatření. Jsou to opatření, která mají sloužit k tomu, aby například eh, malé střední podniky byly zvýhodněny, při vyrovn- obdržely vyrovnávací platby pro překlady, měly nižší poplatky a kolega Rabka už o tom také hovořil, pracuje na dané problematice. Také jde například o pojem dobré víry eh, v oblasti Eh, napodobování a padělání, protože toto riziko je u malých podniků vyšší než u těch velkých. A proto se chci všeobecně zeptat zpravodajů, zda se domnívají, že jsou ještě další opatření, pomocí nichž by bylo možné více otevřít evropský eh, trh malým a středním podnikům prostřednictvím evropského patentu a co si myslíte o tom, že ten princip dobré víry bude vyhrazen pouze malým a středním podnikům? Děkuji, kolega Masin. Děkuji mnohokrát. Chtěl jsem poděkovat těm pěti expertům té druhé části, protože nikdo z nich, naopak vlastně všichni, se drželi eh, svého tématu a nehovořili o záležitostech, které nevědí. Oni vědí, a já jim za to mnohokrát děkuji, že přispěli tímto způsobem. Chtěl jsem se zeptat eh, pana advokáta, který hovořil francouzsky, anebo také onoho eh, zkušeného soudce eh, v této oblasti. Chci se zeptat na jednu věc. V souvislosti s tím, o čem se tady hovořilo, to přirovnání, ta metafora s tím zdravotnictvím. Dobře, tato metafora mi připadá, jako bychom měli prostě nějaké miminko mimo ženské tělo, mimo za jaksi dítě, které se narodí bez aktu splození a chceme, aby to bylo evropské, ale přitom mu ho dáváme v šanc jinému světu. A já se ptám, zda tedy toto miminko nesplozené otcem Zda toto miminko bude viditelné, zda bude mít vůbec nějakou fyzickou formu, zda bude růst v rámci Evropské unie, či zda stroskota. A e, e, podnikatele budou jako první, kteří budou toto vyčítat Evropské unii, že tady stroskotala, proto já se chci ptát o něch dvou expertů, zda by nebylo lepší s jejich kompetencí a na základě jurisdikce nechat to miminko tam, kde má být, místo, abychom se snažili rozšiřovat se nebo nutit nás jít do jiných zemí. Já náhle nehlasuji pro miminko eh, nezrozené z aktu splození. Takže děkuji mnohokrát. To byla ta nulová obce, smíme to tak označit. Ta otázka zřejmě šla na pana doktora Kunena a potom otázka paní Lichtenbergerova, to nejsem si tak jist, komu ji mohu dát, ale myslím si, že možná pan Petlsberger, ano? Pan Jones, aha, chce odpovědět dobře. Otázka kolegy Baltazara možná eh, půjde na adresu Business Europe. Ano, v tom případě bych řekl, budeme postupovat tím v tomto pořadí. Pan profesor Vernon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem experta v pat, expert v patentu, ale nemám křišťálovou kouli, která by mi umožnila předpovědět, zda ten systém bude fungovat či nikoli. Nemohu odpovědět na tuto otázku. Přeji si to, eh, přeji si, abychom učinili veškerá nezbytná opatření pro to, eh, aby prostě to oplození proběhlo dobře, ale potom to musíme přenechat přírodě. To byla moudrá odpověď, pan doktor Kühn. No, já taky nevím, ale já bych si možná troufl říci, že to, co teď máme, prosazování celé řady národních částí v každém státě rozhodně není optimální řešení a já se domnívám, že tento systém, který se plánuje, se může vydařit, je třeba zohlednit určité základnice, ale já bych se do toho pustil, já bych se odvážil. Děkuji. A teď otázka paní Lichtenbergerové. Prosím, pane Schulz. What you're referring to, what I mentioned was... Vy jste uh, hovořila o uh, patentové trestní dálnici. Uh, Eh, to, to já jsem zmiňovala, to je jakýsi eh, trend eh, o sdílení informací globálně a využívání této informace k tomu, aby se zrychlovaly ty patent, řešení těch patentových sporů, čímž by se snižovaly jaksi ta narůstající zátěž. Například americká, mm, americký a, patent, a japonský patentový úřad jak se naprosto nestíhají Existuje celá řada forem jaksi spolupráce mezi patentovými eh, úřady, existují také určité pilotní projekty. Zatím nelze úplně předvídat, jaký přesný efekt by toto mělo na kvalitu patentu, ale je to třeba sledovat, protože to, že vlastně eh, zrychlíme celý ten proces, tak eh, by to mohlo tedy vést ke snížené kvalitě patentu. Děkuji. Otázka pana Baltazara Eh, byla směřována zejména na pána Battlesbergera. Co je možné ještě učinit pro malé a středně velké podniky, prosím? No, já bych se rád vyjádřil k těm highways, k těm dálnicím. Uh, skutku tyto dálnice byly vynálezeny v Japonsku a v USA proto, aby pojednávaly jejich vlastní záležitosti backlocky a my v Evropě nemáme backlocky, až jsou-li jsou dobrovolné. Proč? Protože patent je tak drahý, že podniky činí vše, co mohou proto, aby spozdili celý proces, zatímco v Japonsku a v USA mají zásadní problém kvality zejména co se týče P5, čili nevím, k těm dálnicím nic no říci nemohl. Já jsem chtěla říci, že před deseti lety 40% či 43% patentů do Evropského patentového úřadu pocházelo z neevropských států. Před pěti lety to bylo 50% a dnes pan předseda řekl, že je to 60%. To znamená, my budeme teda čekat, až tady budeme mít 80%, abychom si konečně uvědomili, že potřebujeme mít systém, eh, který by učinil z malých a středně velkých systémů součást eh, patentové ochrany, abychom měli podobnou záležitost, podobnou skutečnost jako ve Spojených státech, které mají 50% domov, domovských a 50% zahraničních. A ten to znamená potřebujeme ještě větší krize než ta současná, abychom mohli přesvědčit politiky, že je potřeba vytvořit jiný systém, že není třeba prostě zabředávat do, do, do eh, no, do teoretických otázek, ale že je třeba řešit praktické politické věci. Potřebujeme ještě větší krizi než dnes? No, doufám, že ne. Nemám žádné otázky, takže dovolte, abych velice srdečně poděkoval expertu. Myslím si, že to byla nesmírně informativní slyšení. Myslím si, že to mohou potvrdit všichni z výboru E, a domnívám se, že ve smyslu z toho, co tady zaznělo pozitivně, se pokusíme prostě zapracovat do našeho návrhu, vzít si z toho to nejlepší. Dovolte, abych vám všem popřál šťastnou cestu domů a na programu máme ještě další záležitosti, ale velice krátce. Máme tady otázku subsidiaritu, k tomu ale my nemáme nic na programu. Diana Volis to taky není, potom máme bod různé. Nevidím k tomu žádnou přihlášku do diskuse a potom bych vám rád ještě oznámil, že naše příští zasedání zasedání se koná 21. listopadu 2011 a v úterý 22. listopadu 2011 opět zde v tomto sále.